colleague, let's start our meeting. Vážení kolegové, pustíme se do jednání. Nejdřív uh, přijmeme pořád jednání. Přijato. A teď tedy k bodu dvě na pořadu jednání, a sice eh, veřejné slyšení s Daniel Nui, předsedkyní dozorčí rady Evropské centrální banky. Rád bych Daniel Nui přivítal a poblahopřál jí k výsledkům velice důležité práce k posuzování eh, zátěže a dozhledu nad evropskými bankami. Toto slyšení samozřejmě bude eh, toto komplexní posouzení eh, projednávat a také se budeme ptát na příští kroky na vytváření SSM. Hmm, také tady máme poslední čtvrtletní zprávu o naplňování nařízení OSSM, která byla také předložena členům Ekonu a také se zeptáme na převzetí v pravomocí dohledu ze Evropské, Evropskou centrální bankou, což je pro nás historický den, protože eh, náš výbor eh, zásadně přispěl k jednotnému bankovnímu dohledu ze strany ECB. Takže teď předám slovo Daniel Nui a potom proběhne obvyklá debata s pětiminutovými úseky. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, velice ráda eh, se s vámi dnes setkávám. Den předtím, než se ECB zhostí e, dohledových úloh. Rozhodnutí Evropské rady a parlamentu e, před e, rokem lo ECB posílit se přípravné práce na jednotný dohledový mechanismus a zítra to všechno bude završeno a je tedy velice vhodné, abych vás informovala, vás zástupce Evropského lidu, Eh, o eh, pokroku, eh, který jsme zaznamenali na cestě do této fáze. Minulý rok byl pravděpodobně jedním z nejnáročnějších v historii ECB. Jeden z důvodů pro to, abychom byli připraveni převzít dohledové pravomoci, je dokončení kontrolních pravomocí, tedy je dokončení té celkové kontroly kterou jsme provedli nad Bangaj v takzvaném zátěžovém testu. To komplexní posouzení SSM no, přineslo spoustu detailních informací, které pomohou v účinném dohledu v nadcházejících letech. A dále byly také veřejnosti představeny podstatné informace. A to má prohloubit důvěru investorů v evropský bankovní systém. Zároveň s komplexním posouzením jsme eh, provedli nezbytné přípravné práce na SSM. To se odráží v těch čtvrtletních zprávách, eh, které vám eh, předkládáme od prosince minulého roku. Čtvrté posouzení vám bylo dáno k dispozici dnes. Všechno dohromady ty eh, čtvrtletní zprávy ukazují, že ECB vytvořila eh, nezbytné eh, provozní schopnosti k výkonu dohledu. A jsem tedy velice ráda, že vám mohu potvrdit dnes, že jsme připraveni převzít odpovědnost za jednotný dohled nad bankami v eurozóně. Parlament sám za toto zaslouží chválu. Vy jako jako spoluzákonodárci se sehráli klíčovou úlohu eh, v zajištění toho, aby eh, bankovní systém mohl být bezpečnější, aby eh, znovu mohl efektivně financovat hospodářství a pomohl k obnově růstu a snížení obrovské nezaměstnanosti. Teď se podívejme na podrobné výsledky toho komplexního posouzení, které jsme vydali minulý týden a potom ehm, si probereme nejnovější eh, dění, nejnovější kroky v těch přípravných pracích na SSM. Veřejné eh, zveřejnění tedy 26. Eh, října bylo jedním z klíčových prvků eh, pro vytvoření eh, tohoto eh, režimu v eurozóně. Ty podstatné instituce, které budou předmětem přímého dohledu ECB, hm, tedy tak ECB hm, teď o nich získala důkladný přehled a to nezávisle a rigorózním způsobem a soustavně. A tím zajistí vysokou kvalitu dohledu. Provedení této akce vytvořilo dobrý a důvěryhodný eh, základ pro budoucí eh, spolupráci s národními dohledovými orgány, což je klíčový prvek pro ehm, účinnou, účinný dohled eh, nad SSM. Práce na komplexním posuzování v rámci ECB samozřejmě pokročili, pokud jde o účinnou spolupráci mezi jednotlivými organizačními jednotkami, které povedou ten dohled. A teď e, se podívejme přesně na závěry komplexního posouzení. Řekla bych dvojí. Za prvé, to posouzení dosáhlo svých cílů, za druhé, e, odhalené nedostatky kapitálu, kapitálové vybavenosti je třeba náležitým způsobem řešit. E, rozsah toho posouzení bylo bezpre, byl bezprecedentní 130 eh, eh, bank eh, aktiva v hodnotě 22 bilionů eur a to představuje 80 celkových bankovních aktiv v eurozóně. Pod dohledem ECB přes 6 tisíc expertů z národních příslušných úřadů a také ze soukromých stran, soukromých firm přispělo k tomuto komplexnímu posouzení tato akce zásadně zvýšila transparentnost, eh, pokud jde o podkladová eh, bankovní aktiva. 800 eh, konkrétních portfolií bylo podrobně posouzeno a bylo analyzováno přes 119 tisíc zákazníků bank, kteří se od nich vypůjčují. Eh, celkově eh, byla vytvořena eh, mm, jednotná metodika pro a včetně harmonizované definice těch expozic, které nejsou v návratné. Bylo tedy provedeno posouzení kvality aktiv v celkových aktiv v hodnotě 47,5 miliard eur a to k 31. prosince 2013. Toto vedlo k mm, tedy posouzení všech eh, konkrétních eh, mm, eh, vytvořených oprávek a také expozic v mimo, bank, v mimo retailovém sektoru. Týkalo se to 136 miliard eur. Také toto to AQR bylo mm, mm, tedy konfrontováno s negativním e, scénářem a bavili jsme se o teoretickém vyčerpání kapitálového polštáře v hodnotě 263 miliard eur e, během tří e, let. Dohromady tedy 12 bank, které, u kterých jsme zjistili problémy, tam už pokrylo nedostatky a u zbývajících eh, bank eh, čekáme do 10. Eh, listopadu, že tyto nedostatky vyřeší. Celkově dostanou potom 6 měsíců na implementaci tohoto svého kapitálového plánu. Čili dohromady 9, dohromady to potom bude méně 9 měsíců v případě, že eh, ta nedostatečnost byla pouze v rámci eh, toho negativního scénáře. Čekáme, že ty nedostatky budou pokryty ze soukromých zdrojů pouze tam, kde nebude konkrétní eh, řešení. Je tady možnost veřejné pojistky. A potom budou platit pravidla o státní pomoci a bude tady eh, také sdílení eh, v zátěže ze strany akcionářů a mm, eh, příslušných věřitelů podřazených. A když už tohle říkám, tak jsem si jistá, že banky budou schopné ty své nedostatky pokryt vnitřními opatřeními mm, a z finančního trhu. Ta, to komplexní posouzení tedy přispěje k jejich, mm, v opravě jejich rozvah a celkově to zvýší důvěru. To komplexní posouzení bylo vnímáno jako důvěryhodná akce a celkově to posouzení Eh, posílení kapitálu od eh, léta 2013 do letoška eh, znamenalo prakticky navýšení o 200 miliard eur. Teď se podívejme na další přípravné kroky. Kromě komplexního posouzení ECB dokončila intenzivní přípravné práce na právní a provozní infrastruktuře SSM ty eh, hlavní právní akty, eh, které budou upravovat eh, fungování SSM, byly přijaty v posledních měsících, například rozhodnutí mezi, o rozdělení mezi monetární politikou ECB a jejími dohledovými funkcemi, potom nařízení o dohledových poplacích a v roce 2015 na začátku přijmeme nařízení o podávání zpráv o dohledové dozorové činnosti k tomu také povezem, povedeme eh, veřejné připomínkové řízení od 23. nebo od 23. října ho vedeme. Kromě toho jsme eh, tedy eh, také začali se bavit o celkovém modelu dohledu. A ten model SSM jsme vytvořili na základě těch nejlepších postupů našich členů i dalších, tak abychom harmonizovali ty národní postupy a zajistili vyšší úroveň soustavnosti. Nic to neodráží lépe než inovativní eh, struktura eh, eh, těch provozních zásad našich společných dohledových týmů, které budou složené ze zaměstnanců ECB a národních příslušných úřadů, což odráží ducha SSM. Abychom eh, mohli hm, tedy vyřešit eh, tuto eh, rozsáhlou operaci, tak jsme zatím mobilizovali 900 zaměstnanců v rámci ehm, příslušných složek dohledových a podpůrných služeb ECB. Přijali jsme ještě 90 dalších lidí, ale zatím nejsou v ECB, přijdou v nadcházejících týdnech. Dohromady jsme dostali celkem 21 tisíc přihlášek, o práci v těchto dohledových funkcích a 3000 přihlášek, tedy e, žádostí o práci v těch podpůrných funkcích. Někteří nově e, nabraní zaměstnanci se e, zhostí svých povinností ještě později. To se týká těch 90 lidí, o kterých jsem mluvila. A také jsme dokončili už, nebo dokončíme nábor zbývajících do konce listopadu. V roce 2013, když jsme vytvářeli eh, tu eh, komplexní posuzovací akci, tak jsme začali zároveň eh, vytvářet ten, eh, tu dohledovou strukturu a ehm, tehdy dosáhnutí našich cílů vůbec eh, nebylo eh, jisté. A proto bych chtěl ale vyjádřit vděk stovkám a, našich zaměstnanců, profesionálů a manažerů v ECB i v národních příslušných orgánech, kteří neúnavně pracovali dlouhé měsíce, aby umožnili SSM a jeho spuštění zítra, tak jak je to plánováno. My jsme připraveni se zhostit našich úkolů na začátku eh, budeme musí být eh, tvrdí a vtíraví, ale zároveň musíme být eh, odpovědní a nezávislí a ke všem přistupovat eh, stejně. To eh, by eh, v zásadě mělo naplnit ten náš dohledový mandát, tak jak je v nařízení SSM mezi institucionální hodě s parlamentem a v memorandu o porozumění. Tento rámec je pravděpodobně jeden z nejrozsáhlejších rámců pro nezávislou centrální banku, která je odpovědná za dohled, ale věřím, že už teď jsme naplnili literu i ducha tohoto rámce. Závěrem bych zopakoval napadla dvě základní věci. Pokrus, eh, pokrok k eh, vytvoření bankovní unie je velmi eh, rychlý. Více než před dvěma lety Evropská rada se rozhodla jít do bankovní unie. My jsme dokončili komplexní posouzení a ECB je připravená teď se pustit do bankovního dohledu. A přípravná práce o jednotném mechanismu řešení problémů zásadně postoupila. Také by nám to mělo pomoci eh, k eh, integraci evropských finančních trhů. Ovšem, a to je druhá věc, kterou jsem chtěla říci, není eh, důvod usínat na Vavřínech. Nejdříve musíme dokončit rekapitalizace těch bank, ve kterých eh, komplexní posouzení hm, odhalilo nedostatky. A za druhé, členské státy musí naplnit své závazky na vytvoření řádného úvěrového mechanismu pro jednotný fond řešení problému A za třetí, Unie bude bankovní hotová teprve, až vytvoříme opravdu eh, skutečně rovné podmínky pro všechny finanční instituce v Evropské unii, což znamená harmonizovaná regulace, eh, naplňovaná eh, soustavným způsobem díky jednotným pravidlům Evropského bankovního úřadu nebo orgánu. Takže tady spoleháme na EBA, na komisi a samozřejmě na vás jako na zákonodárce, že budete mm, pokračovat ve svém konstruktivním přístupu vytváření jednotlivého bankovního trhu v Evropské unii. Děkuji vám za pozornost pozornost a těším se na vaše dotazy. Děkujeme. Děkujeme a nyní poprosíme politické skupiny. Pedro Bilegán za EPP bude úplně prvním řečníkem. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Děkujeme za to, že jste mezi námi a Mám následující otázku. Především samozřejmě naše občany, klienty bank u mě ve Španělsku, samozřejmě i malá a středně velké podniky, rodiny zajímá mnoho těchto otázek. Vy jste samozřejmě udělali vážku z práce zítra, nebo teda um, v tomto období začíná systémové, eh, systémový dohled eh, nad bankami. Znamená to, že budeme mít k dispozici více úvěrů pro malé a středně velké podniky, například ve Španělsku, kde tyto banky se vedly docela dobře v rámci zátěžových testů. A druhá záležitost, druhá otázka, pokud se podíváme na požadavky, na jednotlivé požadavky úplné, úplného aplikování těchto zátěžových testů, výsledky by pravděpodobně ukázaly mnoho um, jiných ukazatelů, nebo ty výsledky byly jiné než výsledky, které jsme měli možnost uh, získat v současné době. Děkuji za tento dotaz. Já si myslím, že transparentnost nebo to cvičení, které jsme provedli v rámci komplexního hodnocení, pomůže investorům získat finanční prostředky, kmenový kapitál, to, co potřebují některé banky. A že to opětovně navrátí určitou důvěru, protože nyní je jasné, co je v bankách, jak vypadá jejich eh, balance a, eh, bilance a tak dále. Čili to je velice důležité, no, aby potom teda banky mohly pou, poskytovat úvěry, což je důležité pro ekonomiku. Samozřejmě malé a středně velké podniky nemají takovou možnost dostat se na trh jako velké podniky na finanční trhy. Čili toto byl předpoklad eh, financování v rámci ekonomiky a já skutečně doufám, že dohledové orgány eh, udělali i v tomto ohledu, odvedli svůj kus práce, ovšem my nejsme jedinými aktéry, pokud jde o financování ekonomiky. Situace Samozřejmě my se snažíme o zlepšení této situace maximální možné míry a chceme zajistit, aby došlo k tomuto oživení. Ovšem zde musí hrát roli v tomto případě i jiní aktéři. A pokud jde o rozdíl v těch výsledcích komplexního hodnocení um, u různých zemí, nešlo o hodnocení zemí, šlo o banky. My jste v tomto celkovém cvičení jsme viděli několik bank, které mají problémy, které budou muset zlepšit situaci, je tam určitá korelace samozřejmě mezi ekonomickou situací dané země a dané banky, pokud tato situace byla citlivější, situace jednotlivých bank v této zemi je jistě komplikovanější, čili určitá korelace mezi těmito dvěma prvky zde existuje. Ovšem bylo to cvičení, které se týkalo hodnocení bank a ten stres test, to znamená ty zátěžové testy právě měly zajistit to nebo prokázat, že ta, která banka by byla schopna eh, obstát i v zhoršující se ekonomické situaci. Renato Soro za SAD skupinu. Děkuji za slovo, pane předsedo. V Itálii. Itálie jedna z těch zemí, které byly zapojeny opravdu velice aktivně do těchto testů Monte Pasteri Siena, velice důležitá úvěrová instituce, která se zapojila do tohoto hodnocení, která mm, opravdu několik dní po výsledcích okamžitě doplnila kapitálové, kapitálovou mm, přiměřenost požadavky. Italové ovšem by chtěli pochopit o co jde konkrétně, jak ty testy vypadají, o co jde. Chtěli by samozřejmě, aby to byl přístup objektivní, aby zde opravdu byly jasné indikace toho, jak ten, který systém bankovní vypadá, jak na tom je, jak vypadají, um, jak na tom jsou jednotlivé banky. Já bych se rád zeptal, tyto zátěžové testy podle mě ovšem nebraly v potaz všechny rizikové faktory, proto bych se rád zeptal, proč například úvěry do reálné ekonomiky, dopad na investiční portfolia nebo určitý nesoulad, pokud jde o splatnost určitých aktiv nebo například rizika v dlouhodobých portfoliích, dlouhodobých obligacích, rizika, která jsou spojená s úvěrovou sazbou, skutečně eh, pochopení celkového objemu těchto dlouhodobých derivátů, aktivit a tak dále. Čili nemělo by zde dojít k půjčování finančních prostředků pro rizikové aktivity, ale spíše pro skutečné nakopnutí podnikatelské sféry. U nás v Itálii rovněž se často ptáme, nebo klademe si otázku ohledně aktiv jednotlivých bank 5 miliard údajně státní pomoci se tam dostalo ovšem, pokud vím, tak v německém systému bylo k dispozici 200 miliard, čili opravdu 40 krát více finančních prostředků. Proto bych se rád zeptal, zda i státní pomoc byla vzata v potaz. Jistě to má celý dopad na schopnosti daného bankovního systému a na konkrétní banku které se to týká. Děkuji za tento dotaz. Já si myslím, že spíše opravdu šlo o cvičení, které se týká bank a nejednotlivých zemí. Ovšem, Montepasky, vy jste se zmínil o této instituci. Možná bychom se mohli podívat na všechny události, které se týkaly této banky, na rozsudek soudní, jak to vypadalo, situace ohledně Eh, guvernéra. Jistě, jak víte, údajně tam byla ve hře špatné řízení této banky, špatná rozhodnutí, ekonomická, celková ekonomická situace, která hrála určitou roli v, eh, u této instituce a i ostatních italských bank. To, co jsme udělali, je podle mého názoru férové cvičení, transparentní platnost metodologie, pokud jde o hodnocení aktiv, jejich kvality, to bylo všechno zveřejněno, metodologie zátěžových testů byla zveřejněna. Samozřejmě, že země, které trpěly ekonomickou krizi více než jiné, tak tam ty dopady byly trošku jiné. Vždycky se to samozřejmě zohlední, vidí se to v rámci těchto, tohoto cvičení. Pokud je o rizika, ano, úvěrové riziko, které jsme uh, Ehm, testovali obchodní rizika, MIS level 3 ESET, to je něco, co jsme rovněž testovali, to znamená ty nejméně transparentní obchodovací rizika, protože třeba tam nebyla jasná tržní eh, hodnota, čili museli jsme to určitým způsobem hodnotit, byly tam už ta přizpůsobení, úpravy těchto hodnot, těchto aktiv, ke kterým jsme museli, ke kterým jsme museli přistoupit. Samozřejmě, že zátěžové testy eh, nezjistíme tam úplně všechna rizika, bylo tam asi 130 různých bankovních skupin asi v 90 zemích. <clears throat> Začlenili jsme do toho i Litvu například. Rizika, která jsme nevzali v potaz v tomto cvičení, vezmeme v potaz v dalším procesu. To bude určitý revizní proces dohledu, budou to eh, požadavky tzv. pilot 2, kde budeme hodnotit například i rizika, která jsou spojená s úvěrovými sazbami u dlouhodobých nástrojů, to právě u takového eh, procesu, eh, um, tohoto procesu revize dohledu provádíme. My samozřejmě vezmeme v potaz v rámci této revize nejenom kvantitativní hodnoty, nejenom um, teda pokud jde o um, všechny ty nedostatky, ale veškeré informace, veškeré, veškerá data, která jsme získali v rámci tohoto komplexního hodnocení národní dohledové orgány samozřejmě uh, se do toho zapojí. My začneme s dohledem až zítra to nám zabírá opravdu obrovské množství energie, dále je to, to komplexní hodnocení, čili mnoho úkolů jsme převedli na národní úroveň eh, dohledových orgánů. Čili nezapomněli jsme na ta rizika, prostě nebyly součástí komplexního hodnocení, budou součástí toho dalšího procesu revize k kterému přistoupíme. A pokud jde o státní pomoc, ty situace se různí. Pokud by například taková banka měla plán odsouhlasený komisí, mohli by využít dynamickou rozvahu nebo statickou rozvahu. Co to znamená? Znamená to, že když tam máte špatná, nekvalitní aktiva, a do, mm, dojde ke splatnosti, tak v podstatě budete muset kupovat eh, taková eh, aktiva až do konce eh, až do konce zátěžového testu. Nemůžete se toho zbavit. Ovšem využíváme dynamickou rozvahu bank v takové situaci, která je součástí jejich plánu, rozvoje, business plánu. Čili podle mého názoru skutečně to byla velice zveřejněná metodologie, férová metodologie, ke všem jsme přistupovali stejným metrem. Děkujeme a těšíme se samozřejmě i na to další hodnoce, hodnocení. Děkujeme. Dále máme za EKR. Vážená paní předsedající, Kapitálové plány se týkají um, těchto banků, které měly různé nedostatky. Zmínila jste se o tom, že tam vemete v potaz i jiné aktivity, činnosti, které se týkají všech účastníků, uh, například i těch, které nemají takové problémy, to znamená určité například úpravy výsledků, uh, rozvahy, tam například, kde jsme zjistili, že tam nebyly dostatečně plněny určité předpisy, určitá pravidla. Mohla byste konkrétněji zmínit, o které aktivity jde v rámci těchto dodatečných ještě činností? A další dotaz. Co si myslíte, nebo není jste určité riziko, um, pokud jde o investiční banky eh, a jejich oddělení od maloobchodních bank? Podle mého názoru by to mohlo v podstatě znamenat nedostatek kapitálu v reálné ekonomice pro malé a středně velké podniky. Nemyslíte si, že je to nadměrné omezování nad rámec autonomnosti či určité nezávislosti bank, která je zde zapotřebí. Děkuji za odpověď. Pokud jde o kapitálové plány, co se týče pokrytí tedy nedostatečného kapitálu, tak máme celou řadu kvantitativních a kvalitativních informací o bankách a chceme využít tyto informace. A jak jste řekl, existují i další rezervy, které jsou tedy, a to už kolektivní nebo individuální, které vycházejí z komplexního hodnocení. A některé jsou tedy rezervy účetní a my se setkáme s, se současnými tedy orgány dohledu a budeme ověřovat, co je tedy v účetních knihách. A jiná jsou spíše tedy záležitosti obezřetnosti, tedy nevýkonné, nevýkonná aktiva. A to je klíčové pro evropské banky. To vlastně nám předává Evropský orgán pro bankovnictví. Takže my skrze obecné rezervy budeme řešit otázky bankovního portfolia. A kromě toho máme i celou řadu kvalitativních informací, například příslušné politiky, bankovní postupy, schopnost poskytovat informace, které požaduje dohled, kvalitní informace v krátké době. A to jsou věci, které je třeba také vědět. Všechny tyto informace budou využity. A pokud jde o oddělení aktivit, strukturální reforma bank, byste viděli, jaký je názor ECB v této věci a my podporujeme návrhy komise s určitými rozdílnostmi. Máme za to, že právě to, co jste uvedl, tedy tvorba trhu a příslušné aktivity, které podporují financování ekonomiky, by měly být chráněny a měly by zůstat v retailové části banky. Právě tak, jak je to v, podle německého práva nebo francouzského práva a také v jiných případech. to je asi nejdůležitější věc, zajistit, aby tvorba trhu byla zachována a skutečně zde oceňujeme ten jednotný evropský rámec oproti jednotlivým vnitrostátním předpisům a právu, které nevytvářejí rovné podmínky mezi evropskými bankami. Děkuji. A nyní za Alde Michal Teurer. Děkuji, pane předsedo. Paní Nui, Hovořil jste o tom, že eh, nejde o eh, země, ale eh, o jednotlivé banky v té zátěžové zkoušce, nebo že o ně šlo. Zároveň ukázaly ty zátěžové zkoušky, že některé země mají zjevně vyšší počet bank, které ještě před sebou mají nějaké úkoly, pokud jde o navyšování kapitálu a konsolidaci. Jsou pozorovatelé, kteří upozorňují na to, že tento konsolidační proces bank Eh, povede k eh, snížení eh, poskytování úvěru do skutečného hospodářství, do reálné ekonomiky, tedy do malých a středních podniků. Sdílíte tuto obavu a uvažujete o takovémto nežádoucím účinku na uvěrování do v reálné ekonomiky a jak by se s ním dalo naložit, tak, aby bylo možné eh, zabránit eh, tomu zbrždění hospodářského oživení v důsledku tohoto. A potom systémové riziko, druhá otázka. Lze eh, vyloučit eh, eh, to systémové riziko, protože tady eh, to bylo mm, takové mikropojetí toho, té zátěžové zkoušky. Co si myslíte o takzvaných účincích druhého kola, které by mohly vyvolat řetězovou reakci v finančním sektoru? Děkuji. Excuse me. De Pokud se podíváme na ten prvek související s příslušnou zemí, pokud je o více komplexní hodnocení, tak sam, samozřejmě ta zátěž eh, hlavně tkví eh, v těch zemích, kde ekonomická situace není dobrá, nebo nebyla dobrá. A do jisté míry výsledky závisejí na fázi oživení v příslušné zemi, kde se nachází banka. A je pozbudivé zaznamenávat, že u řeckých bank například, když eh, použijeme jejich dynamické výsledky a je to v souladu s plány, které byly schváleny komisí, tak tam vlastně není nedostatek kapitálu a když se podíváme na začátek eh, realizace plánu, například eh, u Kypru, tak tam je ještě prostor pro doplnění určité rezervy pro negativní scénáře. Takže to sehrává významnou úlohu. A hlavním prvkem, pokud chceme analyzovat situaci po jednotlivých zemích, ale působím v dohledu a musím říci, že dám přednost analýze podle jednotlivých bank. Pokud jde o poskytování úvěru malým a středním podnikům, jsem přesvědčena, že komplexní hodnocení bylo předpokladem, aby banky byly schopny plnit svou funkci, financovat ekonomiku a to od malých a středních podniků. A to nyní již probíhá v značné míře. Další věci také byly podniknuty. To souvisí s, ustanovení, se, s rezervami, které vlastně vznikly před komplexním hodnocením. Pod prodej aktiv, které vlastně měly kořeny v krizi vyčištění výsledovek a bylo možné financovat ekonomiku, pokud zde je v ekonomice poptávka. A pokud eh, existují podnikatele, kteří jsou připraveni investovat. To je asi mé hlavní hodnocení. My jsme odvedli svou práci, ale další subjekty budou muset eh, také udělat svoje abychom zajistili, že výsledky a nový start pro ekonomiku nastane. To byl předpoklad, ale existují i další podmínky, které je třeba splnit. Pokud jde o systémové riziko, když provádíme tak rozsáhlý postup, jako bylo komplexní hodnocení, tak z těch 130 bank, tak tam máme všechny ty nejvýznamnější, největší systémově důležité banky eurozóny. Takže já myslím, že tam není žádný rozpor. Naopak, mezi finanční stabilitou a zajištěním systémového rizika a ty mikroobezřetnostní postupy, které jsou součástí komplexního hodnocení, ty vlastně všechny věci jdou jedním směrem. Děkuji. Mariza Matia Zague. Děkuji. Já bych ráda ukázala na jednu národní otázku. Ty zátěžové zkoušky byly provedené i v Portugalsku u řady bank a výsledek byl, že není třeba nic dělat, nejsou třeba žádné další kapitálové investice. Ovšem problém byl, že datum, kdy byla ta zátěžová zkouška provedena, já bych se eh, eh, ráda eh, zeptala, jak to souvisí s procesem s jinou bankou v Portugalsku. Tam určitě víte, co se tam děje. I tam bylo třeba se mm, nějak vyjadřovat k těm k tomu vypořádání banky, která byla rozdělena mezi za, tedy na dobrou banku a špatnou banku tedy a pak tam byli eh, ti věřitelé rozděleni. Podle toho, to, co to znamená ve světle evropského zákonodárství, máme tolik eh, zákonů, a já jsem nenašla nic, eh, co by ukázalo na to, že by ti tzv. seniorní nadřazení věřitelé měli být nadřazeni. Já se omlouvám, že jsem tady znovu s národními otázkami, i když se tady máme zabývat především tedy evropskými otázkami. Uh, uh, to je výsostně národní otázka. My jsme nebyli orgány dohledu těchto bank, když ty problémy nastaly. A řešení proběhlo podle portugalského práva a bude trvat ještě několik měsíců, než eh, vlastně uplatníme příslušnou směrnici podle jednotného mechanismu dohledu. A tady nemám, co bych k tomu řekla, co nastalo v Portugalsku. Stalo se tak v souladu s eh, pravidly pro státní eh, podporu. To jsou pravidla, která jsou platná a tolik asi k tomu mohu říci. Banco Spirito Santo byla zvláštním případem, kde došlo k podvodu a to je těžko hodnotitelné. Nemohu vám říci více. A pokud je o další portugalské banky v komplexním hodnocení, tak tam je ten postup úplně stejný jako u ostatních, stejná metodika. A pokud je nedostatek kapitálu, tak eh, jej musí získat, eh, pokud možno na základě soukromého kapitálu. A pokud to není možné, tak eh, nastává problém veřejných pojistek. A pravidla pro státní podporu opět existují a začnou platit od roku 2015, co se týče uplatnění směrnice, alespoň částečně, než nastoupí plně tedy její platnost v roce 2016. Děkuji. A není Sven Gold za zelené. Vítejte, paní Nui. Diskuse co pověřit ECB bankovým dohledem byla předmětem velkých sporů a otázek. My jsme měli přístup s, také spolu s radou podle smluv a viděli jsme, že zásada oddělení mezi fiskální politikou a měnovou politikou a nařízení jasně říká, že to by mělo být eh, prováděno, pokud je to možné. Já bych rád od vás slyšel, zda existují příklady, kdy rada ECB, tedy řídící rada ECB, eh, změnila některá rozhodnutí, kdy orgán dohledu nějak rozhodl a řídící rada to změnila. A můžete nám říct jestli zda k tomu došlo a jaké jsou vaše zkušenosti v tomto směru. A druhá věc, stejným činem, smlouva vám zapovídá, se zabývat otázkami, které se týkají pojišťoven, ale některé z největších bankovních skupin jsou konglomeráty. Tedy jak eh, řešíte dohled u pojišťoven a bankovně pojišťovenských konglomerátů a jak to vlastně rozdělujete? Pokud jde o oddělení, zásady pro oddělení, my bez zbytku uplatňujeme toto rozhodnutí a to rozhodnutí vlastně bylo přijato řídící radou, pokud jde o přístup k informacím, možná spolupráce nebo nedostatečná spolupráce mezi jednotlivými součástmi ECB. A pokud jde o některé povinnosti dozorčí rady, tak pokud jde o, globální, o komplexní hodnocení, tam se to týkalo přípravných prací, anebo zda už je to rozhodnutí týkající se dohledu. A řada právníků se pečlivě zabývala příslušným eh, dokumentem a názory byly rozdělené téměř na půl. Někteří říkali, že to je dohled a tam by to mělo být bez námitek. A další měli za to, že jde o přípravné práce a mělo by to být podle běžného postupu, kdy řídící rada rozhodne. A o tom se také tak rozhodlo, že komplexní hodnocení je přípravnou prací a následkem toho byla vždy konzultovaná řídící rada. A řídící rada také rozhodovala běžným postupem. A ve skutečnosti se stalo, že to co vlastně bylo metodikou, velmi dobře pasovalo na toto rozdělení. Ale bylo zřejmé, že na konci toho postupu ta jednotlivá rozhodnutí týkající se výsledků komplexního hodnocení by měla být eh, přijata na základě toho postupu bez námitek. A tak se také stalo. Ale jste spokojená? s zásahy řídící rady nebo členy řídící rady. A není, nedochází k eh, příliš eh, velkému vměšování do té, do té části aktivity, která se týká dohledu. Já nemám zvláštní problémy v tomto směru. Pokud jde o konglomeráty, my my úzce spolupracujeme s kolegy z EOPy a jsme přesně stejně na tom jako národní orgán, který existoval před rokem 2010. Já jsem také působila v bankovním dohledu a banky měly také významné aktivity v pojišťovnictví a tam jsme úzce spolupracovali s kolegy z dohledu nad pojišťovnami. A to máme také nyní na evropské úrovni. Tam se to týká zejména EOPy. A, a až později došlo k sloučení toho dohledu ve Francii, aby ta spolupráce byla ještě užší, ale nemění to charakter vztahu. A jako Evropané chceme také mít úzkou spolupráci s EOPou. A já jsem byla součást já jsem se účastnila prvního setkání několik týdnů poté, kdy, jsme, tedy, když jsem přišel do Frankfurtu a začal jsem pracovat eh, s orgány dohledu nad pojišťovnami a vím, že to probíhalo mi pravidelně. Děkuji za FDD, pan Marko Zanny. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl na chvilku vrátit k otázce metodiky, která byla použita aby tato analýza byla prováděna, protože dle mého soudu analýzy ECB zapomněly na některé důležité normy, které se objevují v výsledcích evropských bank. A otázka je, zda použitá metodika a příslušné benchmarky nejsou metodikou špatnou, nevhodnou, milnou. Existuje úvěrové riziko ve výsledcích, ale další časovaná bomba existuje a to jsou deriváty, pro, a platí to pro celý svět. Deriváty se velmi těžko hodnotí, protože jsou to tak neprůhledné smlouvy, že je velmi těžké vlastně pochopit, eh, oč jde. A skutečná analýza rizika u evropských bank by se měla opírat o tento nástroj. Jako příklad uvedu. Jaké, co, co je vyšší riziko? Italská banka, jako Intesa São Paulo, kde, která má ve svých výsledcích zejména úvěry podnikům, anebo Deutsche Bank, která má ve svých výsledcích eh, deriváty a ty deriváty představují miliardy euro. Tedy to je astronomická částka, protože velmi těžko se můžeme seznámit s hodnotou těchto derivátů. Co je tedy nebezpečnější podle vás? A ve světle vystoupení tedy poskytnutí a poskytnutých státních podpor. Německo vyplatilo 80 miliard euro během celého toho období, protože německé banky byly vystaveny derivátům a Itálie vlastně rekapitalizovala tyto banky pouze v hodnotě několika miliard, mnohem nižší částkou. To je další důkaz o tom, že Deriváty jsou skutečný problém, nikoli úvěry. A poslední otázka, jaké sdělení vlastně zazněla, jaké sdělení zaznělo od ECB? Chce ECB postupovat dále a chce donutit soukromé banky, aby poskytovaly úvěry malým a středním podnikům. A na základě analýza těžových zkoušek se to ubírá vlastně opačným směrem. Trestáme banky, které půjčovaly malým a středním podnikům. Co, jaký je váš názor na tento rozpor? Uh, uh, Já myslím, že ta metodika uh, v posuzování aktiv podle váženého rizika je správně. Jediná věc, o kterou se musíme postarat, je, aby banky, které ten model používal, eh, ji eh, validovaly eh, soustavně stejným způsobem. A tohle my nemůžeme udělat za tu krátkou dobu, co děláme to komplexní posouzení. Nicméně je to jedna z priorit na rok 2015. My přehodnotíme a znovu budeme validovat modely těch bank, které používají tyto modely v Evropě, aby používali tedy ty obezřetná, ta obezřetná aktiva posuzovaná podle rizika. Nemyslím si, že deriváty budou eh, nezbytně eh, riskantnější než tradiční operace. Některé banky eh, zaznamenaly velké ztráty v derivátech, ale ještě více bank zaznamenalo eh, velké eh, ztráty kvůli eh, špatné analýze úvěrových rizik a řízení rizik. Myslím, že veškerá tradiční nebo derivátová rizika je třeba řádně měřit a tedy řídit a zmírňovat. Čili to my jsme se pokoušeli posoudit, jak v tom, tedy také v tom kompletním posouzení. Protože eh, to tržní riziko nejneprůhlednějších eh, eh, derivátů, to jsou takzvaná rizika třetí úrovně, protože tam neexistuje de facto žádná přímá tržní hodnota, tam se používají modely na ocenění jenom. Takže to jsme se tady snažili použít a myslím, že tomu výsledku můžeme eh, celkem eh, obstojně věřit. Pokud eh, bude zákaz obchodu soukromého s těmi nejrizikovějšími aktivy, pokud to je nějaké nařízení nebo směrnice o strukturálních opatření, tak to nebude problém. Budeme implementovat to, co přijde do eh, toho eh, nařízení. Kamžitě. Ale eh, problém je, aby tohle vlastně neovlivňovalo ten trh pro ty velké korporace, protože ty velké korporace vlastně um, nakupují nejvíce ty deriváty, ty je používají. To je určitý limit. Musíme se postarat o to, aby jich bylo dost pro tedy ovlivňování toho trhu. Děkuji, pan Bernard Monu. Madame la présidente, bonjour. Zdravím vás, paní předsedkyně, vy jste inkarnací bankovního dohledu a snažíte se zabránit krizím a chcete efektivně chránit střelatele, ale vy jste nepředjímala světovou krizi z roku 2008. I když bilance zátěžových zkoušek eh, ukazuje nedostatečnost vlastních prostředků u 25 bank ze 130, což je obrovské, a ukazuje křehkost eh, soukromého bankovního sektoru, je zřejmé, že tyto zátěžové zkoušky soukromého sektoru jsou milné zjišťujeme ze zátěžové zkoušky, se opírají o nedynamické scénáře, tedy na náhlé snížení úvěrových sazeb, pokles ekonomiky v jedné zemi, eh, realitní krize a krize v nastupujícím trhu. A vlastně počítá se s odděleným eh, rizikem a jakoby ta rizika nemohla nastat najednou a státní dluhy jsou také mimo toto, tento scénář. Kladu tři otázky. Nemyslíte si, že vaše systémové eh, scénáře jsou optimistické, jsme svědky simultánního nárůstu všech čtyř rizik. Za druhé, pokud najdou ty, tyto události nastanou, současně dojde k řetězové reakci. A nemyslíte si, že vlastně takto odsuzujete model eh, bank pro středatele ve prospěch eh, obchodních bank, které spekulují. A nemyslíte si, že dojde ke krachu nejstarší banky eh, na světě Monte Paschi di Siena, kde je největší míra eh, střádání v celé Evropě a oproti například Severní Evropě. A ty, tyto tržní banky mají uspokojivá spokojuje tržní parametry, protože půjčují subjekt, některým subjektům, a nepouští se do spekulace. Děkuji vám. Pokud jde o scénáře u rizika, tak ty faktory jsou kombinovány, tedy nárůst eh, spreadu u obligací a současně nárůst eh, eh, rizika a zhoršení úvěrového rizika, zejména v zemích, kde veškeré reformy nebyly provedeny a v řadě případů nedostatek eh, řešení slabiny, slabin v, ve výsledcích bank. Takže ta rizika jsou skutečně kombinované, já už jsem to řekla. Není to nutně scénář, který by se týkal systémového rizika, ale vlastně pozadí těch scénářů má na zřeteli nejpravděpodobnější rizika, která by mohla eh, nejvýznamněji zhoršit situaci evropských bank. A popravdě řečeno, nejsou to mé scénáře, jsou to scénáře, které byly definovány ECRB, tedy Radou pro systémové riziko eurozóny, kde jsou zastoupeny i banky mimo eurozónu a jsou to zátěžové zkoušky, kde jednotný mechanismus dohledu není hlasujícím členem, pouze nehlasujícím členem. Takže já jsem zvolila ty zátěžové zkoušky, které jsem dostala a myslím, že jsou v pořádku. Je obtížnější, aby, bank, aby tedy trž, tržní banky a banky, které slouží pro depozita, jsou, jsou na tom hůře. Kdo má tedy horší postavení, ale tyto banky u svých akcionářů nalézají prostředky, aby mohly pokračovat ve své činnosti. Klasické aktivitě eh, banky, která slouží ekonomice. A pokud eh, se mohu spolehnout na to, co proběhno v Itálii, došlo k rozhodnutí soudu, o minulé činnosti této konkrétní banky. A je to právě aktivita, kterou kritizujete, aktivita týkající se derivátu a mm, špatné řízení v této bance. Já cituji guvernéra italské centrální banky. Tak to špatné řízení je zdrojem těch problémů a pokud se vrátíme ke klasičtější bankovní činnosti pro malé a střední podniky, tak tato banka také najde svou ziskovost zpět a svou své opodstatnění. Děkuji a teď za EPP pan Brian Hayes. Děkuji, pane předsedo. A díkám. A tak vítám také paní Noé eh, znovu na našem výboru. Rád bych se zeptal následující. Za prvé, eh, říkáte, že banky které eh, mají kapitálové nedostatky, musí do 9. listopadu eh, SSM předložit plán na eh, řešení svých obtíží. Jak se bude vyjadřovat SSM k těmto plánům? Protože samozřejmě na základě principu transparentnosti lidé budou chtít vědět, co v těch plánech je. Čili jak vy se budete k tomu vyjadřovat, to je moje první otázka. Druhá, dvě vlastně takové vnitrostátní věci. V Irsku proběhlo více zátěžových zkoušek v bankovnictví eh, v posledních letech, eh, pravděpodobně více než v kterékoliv jiné zemi, pochopitelně. A jedna z bank, TSB, má určité kapitálové nedostatky, kromě toho, že hodně investovali, nebo že ten navýšili hodně kapitálu během prvních šesti měsíců tohoto roku. Vnímáte svoji úlohu eh, jako eh, mm, pomoc eh, těmto bankám řešit historické otázky, například tady ty zbývající hypotéky, které jsou navázané na kurzovní indexy, na burzovní indexy. A jak to může být vyřešeno v tom střednědobém horizontu? A jaké debaty probíhají mezi eh, vaší eh, radou a Evropskou centrální bankou o řešení těch problémech. A ještě bych se zeptal na následující věc. Nedávno jste vystoupila na podporu eh, pozice Irské centrální banky ohledně toho, že je třeba alespoň 20% vlastních aktiv k úvěru na nové bydlení. Asi si dokážete představit, jaké obtíže v eh, zemích, které měly problémy s bankovním systémem, eh, toto může způsobit, jestli by tam to nemělo být eh, pružnější. Buď se tam nebude stavět, nebo ti, kteří kupují poprvé, vlastně nebudou moci na trh dosáhnout. Kapitálové plány, které hm, banky musí předložit do 10. listopadu, tak k těm my se eh, vyjádříme. My jsme to jasně řekli, že tam je dostatek kapitálu, takže čekáme. Kapitál eh, do značné míry tento nedostatek pokryje a pokud ne, to nebudou eh, čistě tedy vlastní zdroje, vydání vlastních zdrojů, tak to musí být poměrně jednoduché řešení, nic složitého. Musí to být v souladu s eh, ziskovostí banky. Například nákup um, um, nějakých uh, kapitálových prostředků s eh, velkými kupóny není řešení pro banky, které nejsou uh, dlouhodobě uh, ziskové, což je samozřejmě problém u těch uh, právě bank, které uh, mají kapitálové nedostatky. Čekáme na to, co nám ty uh, banky předloží Nicméně eh, o tohle v zásadě jde. Čekáme řešení, díky kterým budou ty banky eh, zdravější a ziskovější, nikoli méně. Pokud do ESB, tak eh, to, tam tu banku tedy, tak tam je kapitálový nedostatek, jak bylo zveřejněno, ale jsem si jistá, že bude nalezeno řešení. Věřím, že stávající vedení eh, tvrdě pracuje na nalezení eh, patřičného řešení. Pokud jde o situaci eh, v hypotékách, tak ano, byla mi položena otázka, jestli podporuje opatření přijatá Irskou centrální bankou, která požádala o určitou úroveň toho vlastního vkladu vůči vypůjčované částce u eh, hypoték. A já jsem eh, toto podpořila vlastně. v zemích. Kde v některých zemích je to takhle normální, tak poučovat a pravděpodobně toto eh, bude méně obtížné, méně bolestivé pro případné zákazníky nekupovat si okamžitě nemovitosti, eh, dům nebo byt. Je to asi lepší nemoci si to hned koupit, ale než si to moci koupit a potom nebýt schopen eh, tedy eh, splnit závazky, které s tou akvizicí jsou spojené. Viděli jsme to v krizi podřadných hypoték ve Spojených státech. Spousta lidí chudších po takové, nebo eh, po, po takové akvizici spousta lidí schudla. Takže to bankovní uh, úvěrování musí být obezřetné, protože uh, jinak vytváříte velice obtížné problémy pro uh, domácnosti, které nebudou schopné tyto věci naplnit. Děkuji a nyní jako von Weissecker. Děkuji, pane předsedo. Paní Nui, vy jste právě uh, skončili uh, impozantní akci, a poté eh, eh, bych se tedy rád zeptal mm, trošku hlouběji na to, jestli opravdu eh, jste dosáhli, co jste chtěli. Nedávno jsem připravil takovou malou tabulku pro tento výbor, pro tento výbor který, která se zabývala snižováním dluhové angažovanosti v ekonomice a srovnávalo se eh, USA s EU. A e jedno ze zarážících zjištění tam bylo, že před krizí hmm, Oni eh, udělali zadluženost na nějakých 120% HDP na obou stranách, to přepočetli a v USA eh, to tedy došlo na nějakých 40 ku 50 a v Evropě to bylo na nějakých 5 pokud si tu tabulku svůj nás správně. A vzhledem k těmto agregátním číslům, která jsou opravdu zarážející, myslím, a která se v zásadě nezmění rekapitalizací, která proběhne po eh, téhle eh, akci, kterou jste právě ukončili, si říkám, proč to tak je, proč ty zátěžové zkoušky víceméně dopadly úspěšně bez eh, nějakých velkých zavázání, i když byla tam nějaká zaváhání i když nedošlo k takovému odlužení. A v tomto kontextu eh, eh, se chci zeptat tři věci. Za prvé deflační scénář. Mezinárodní měnový eh, fond odhaduje pravděpodobnost deflace v eurozóně zhruba na 30%. To svým způsobem možná do budoucna půjde, ale bude to znamenat, že určité rozvahy jsou správně, ale co v tom bude dělat Evropský bankovní dohled. Potom je tady druhá věc. O tom už tady eh, svým způsobem eh, se hovořilo. Ten, eh, to přílišné spoléhání na vnitřní modely rizika. Je tam zásadní riziko v modelování, což víte i jako bankovní dohled, který prošel krizí. Když se příliš spoleháme na ty modely, tak to nakonec dopadne špatně. A ve vaší zprávě 17 ze 130 bank neprošla, pokud jde o eh, kritérium eh, eh, Bazileje 3 pro poměr vlastních cizích zdrojů o 3%, tedy 3% úroveň. Co uděláte s tím rizikem modelování a budete nějakým způsobem měnit to, tento množstevní poměr? A potom poslední věc, kterou eh, říká pan Tojer, můj kolega, je tady klíčová otázka toho, jak eh, uděláte výprodej v případě eh, v nějaké krize. To už bylo velký problém v minulých krizích. A já eh, pochybuji, že by nějaký, eh, nějaká zátěžová zkouška vlastně eh, mohla postihnout zásadní pokles cen při takovémhle hromadném výprodeji. Čili co byste k tomuhle řekla? Děkuji. Pokud jde o ten um, negativní scénář, tak ten se pokusil se zaměřil na ty nejrelevantnější hrozby pro bankovní sektor a jeho stabilitu. Uh, A bylo to tedy k momentu začátku roku 2000, nebo konce roku 2013. Čili eh, tehdy eh, scénář deflační eh, zase nebyl považován eh, jako něco důvěryhodného. Potom ten negativní scénář, ten eh, eh, vlastně odvá, ten posuzuje zásadní dopad pro eh, řadu zemí v případě negativní inflace. To znamená, kdy to spadne eh, pod nulu. Proč je tam tedy ten negativní eh, scénář? Proč vlastně se nezabývá dlouhodobou deflací? Ono obsahuje důležité tlaky na inflaci směrem dolů v podstatných zemích, že není to deflační scénář úplně, ale určitým způsobem jsou tam odraženy některé eh, charakteristiky toho deflačního scénáře, pokud jde o eh, ta aktiva s vážnými riziky. Na začátku roku 2015 se určitě budeme zabývat modely všech bank, které tyto modely používají v eurozóně abychom ehm, měli opravdu rigorózně posouzená aktiva podle rizikovosti. Tak je třeba to posuzovat eh, stejným měřítkem. Ale máme tady už dobrý základ toho eh, posouzení kvality aktiv. My jsme eh, posoudili celou řadu tedy těch úvěrových klientů a a měli bychom být schopni tedy posoudit eh, kvalitu těch ekvivalentních portfolií. Zatím jsme to udělali ty, eh, všechno, co, co, bylo, eh, co bylo možné, možná, že ještě více, než jsme očekávali v rámci této akci. Pokud jde o ten scénář toho hromadného výprodeje, možná, že ten, ta doba hromadných výprodejů u evropských bank už nějakou dobu pominula. Hned po krizi eh, to nastávalo, ale teď, co není prodáno, se pravděpodobně už asi neprodá. A myslím si, že eh, tady bude dobrá úroveň provizí až do splatnosti. Děkuji a žádám kolegy, aby eh, dodržovali časový rámec, protože tady máme pět minut na otázku a odpověď. Když máte tři, odpověď, tři otázky, tak to je těžké zvládnout. A teď pan Lamasur. Merci, monsieur le président. Děkuji. Chci poblahopřát k odvedené práci. Má otázka se netýká výsledku práce, ale celkové struktury dohledu. Po otázce kolegy Gigolda nezbytnost jednotného bankovního dohledu byla pochopena Evropským parlamentem ještě předtím, než eh, tak učiná rada ministrů. A v tomto duchu Evropský orgán pro bankovnictví byl koncipován a vytvořen. A přesto rada stále chtěla snižovat lidské i finanční prostředky pro Evropský orgán pro bankovnictví a vymyslel znovu bankovní dohled na základě ECB a to je vaše odpovědnost. Takže máme složitou strukturu, kde je Rada pro systémové riziko a vy jste řekla, že vlastně do toho nemůžete mluvit, když Rada koncipuje rizikové nebo katastrofální scénáře. Potom tu máme Evropský orgán pro bankovnictví, SSM, který řídíte, a potom národní orgány dohledu. A tato struktura může být zbytečně složitá a neobsahuje náhodou také zdvojení včetně s národními orgány dohledu. A není příliš nákladné nabírat kvalitní pracovníky vzhledem k úrovni platů v kontrolovaných bankách. A kromě toho přes samostatnost tedy tohoto dohledu nehrozí střed zájmu, ale střed kompetencí a vlastně činnosti z ústřední centrální, centrální, Evropskou centrální bankou. Děkuji, pane poslanče. Takže pokud je o tu rádu systémový rizik, ano, pokud je o ty negativní scénáře, my samozřejmě můžeme k tomu něco říct, jim to ovšem ráda bych řekla. Samozřejmě, aby tam nedošlo k nějakému konfliktu zájmu, kdybychom nebyli dostatečně rigorózní nebo pasivní, řekněme v tomto ohledu. Ovšem, samozřejmě, že podobně jako jiné orgány, i můžeme zasáhnout, pokud jde o tuto radu systémových rizik. Další záležitost, rozdělení rolí mezi Evropským orgánem bankovnictví a mechanismem SSM, to si myslím, že je jasné a užitečné. Orgán EBA se zabývá především aplikací jednotlivých pravidel, technických standardů, jednotných pravidel, přesně tak, jak to chtěla EIOPA. A my samozřejmě využíváme tato jednotná pravidla v rámci procedur, postupů, mechanismu SSM, čili tato spolupráce je perfektní s orgánem EBA, tam opravdu nevidím nějaké zásadní problémy. Ano, a nyní zde máme mechanismus SSM, personel, ano, samozřejmě, i mm, teda v oblasti dohledu, samozřejmě, že to je mm, z těch nejdůležitějších bank BNP a tak dále, tam asi devět osob, ovšem zbytek dohled, těchto um, dohledových pracovníků jsou právě z národních Eh, orgánů, jednak národních bank, ale zároveň i z těch, které mají filiálky těchto bank, kde, kde probíhá tento dohled na základě takzvaného dohledu nebo supervizora host, hostitelského. Samozřejmě, že my všichni chceme, aby ta spolupráce probíhala co možná nejkvalitněji, těžíme z toho, čemu já říkám v podstatě to nejlepší, co je k dispozici, jednak expertíza národních dohledových eh, orgánů, které se dostanou do, eh, do Evropské centrální banky a zároveň teda z té evropské úrovně. Čili myslím si, že i určitý, určitý nadhled je zde velice důležitý. Je to určitá mm, uděluje to tomuto evropskému orgánu určitou nezávislost. A pokud jde ano, o ty platy, že to teda neodpovídá přesně tak, jak to vypadá v těch bankách, tak to je podle mě normální, protože my jsme funkcionéři, úředníci, čili to nepředstavuje podle mého názoru nějaké zásadní problémy. Je to všechno v rámci toho jednotného systému SSM, my všichni chceme přispět, přispět k určitému historickému dílu. Ano, a je zde určitá Mm, určitý počet lidí ze soukromého sektoru, kteří se vzdali těchto velikých platů právě protože mohou přispět k tomuto historickému momentu. Zda to tak, zda si je udržíme tyto experty až do konce jejich profesionální kariéry, to asi ne, ovšem je úžasné, že tuto možnost máme. Děkujeme. Pan Fernández Alvarez za SND je dalším řečníkem. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážená paní Nuje, vítám vás mezi námi a mám dva dotazy. První, výsledky zátěžových testů. Tak, jak jsme to viděli na konci loňského roku, Jacob by se o tom zmínil, že deflace nebyla součástí tohoto scénáře, což podle mě znamená, že ty výsledky nejsou až tak kredibilní, jak by mohly být. A vaše rada bude organizovat takové testy periodicky pravidelně i do budoucna? Možná by mohli vzít potaz realističtější scénáře do budoucna. A dále zde bylo několik tiskových prohlášení ohledně různých mechanismů, které jsme slyšeli, že zda teda údajně vytvoříme opravdu harmonizovaná pravidla, jednotný evropský mm, trh v této oblasti, skutečné evropské banky evropského charakteru. Ovšem, to by znamenalo, že bychom museli určité subsidiární systémy opravdu změnit, pozměnit. A tyto systémy často fungovaly velice kvalitně a potřebovali bychom určitě i mechanismy pro zmírnění krize. Samozřejmě, že my chápeme cíl vytvoření takového typu evropských bank. Ovšem, pokud bychom tento proces prováděl, ani bychom měli dostatečné finanční prostředky pro vyřešení problémů bank a a nedostatečný systém ochrany vkladů, to by mohlo znamenat, že možná provedeme nebo dopustíme se stejných chyb, jakých jsme se dopustili v oblasti eura. Ano, jistě, deflace nebyla zahrnuta do zátěžových testů, i když určité prvky tam byly do těchto testů zahrnuty. Ráda bych zdůraznila ještě to, že je zde mnoho různých rizik, hrozeb, kterým jsou vystavené evropské banky. My jsme požadovali například rekapitalizaci v některých případech. Některé, ty, některé tyto hrozby se nerealizují, nedojde k ním. Ale samozřejmě, že potřebujeme v rámci celé situace mít holistický přístup a pohled dozorové orgány využívají tyto zátěžové testy často mm, jako nástroje, které používají v této oblasti. My je obvykle budeme provádět každoročně. Neznamená to ovšem, že to bude tak ohromné cvičení společně s tím hodnocením, eh, hodnotící mechanismem, publikování, zveřejňování výsledků a tak dále. My zatím ještě musíme zhodnotit stávající Eh, cvičení, děláme takzvané postmortem nyní, jak teda se nám povedlo toto cvičení a na základě výsledku, ke kterým dospějeme, to potom na, předložíme dozorčí radě. Zdá je problém to, že zde ještě nemáme, nebo teda pokud jde o jednotný mechanismus řešení problémů bank, jednotný mechanismus financování. Samozřejmě asi by bylo dobré, kdyby to bylo k dispozici v tomto období nebo kdybychom to měli v stejném okamžiku k dispozici. Ovšem, mm, podle mě to není nějaká zásadní problematika. My očekáme, že banky budou schopny na základě jednak privátního kapitálu a pomoci trhu financovat tyto nedostatky, pokrýt tyto nedostatky mm, jinak samozřejmě zde máme radu ECOFIN, která, která hovořila o těch public backstops, to znamená těch veřejných pojistkách. Ovšem to by znamenalo vysokou cenu, kterou bychom za to zaplatili. To znamená, že by to byly veřejné finanční prostředky na základě nařízení o, um, po, o řešení problémových bank, protože kromě toho, kromě té rekapitalizace obezřetnosti, obezřetnosti, tam v podstatě ta kritéria jsou tak nesmírně komplikovaná, že si ani nedojdu představit takovou rekapitalizaci v reále. A pokud by nešlo o tento typ rekapitalizace znamená by to, že banka by se musela obrátit na orgán v roce 2015, který bude řešit eh, problémy problémových bank, mm, to znamená budou na národní úrovni podobné orgány, na evropské úrovni podobné orgány. Čili ty následky by byly opravdu zásadní, Ovšem já jsem přesvědčená, že bankám se povede eh, pokrýt tyto nedostatky kapitálové na základě soukromých finančních prostředků. Gorgos Tritos za EPP je dalším řečníkem. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nedávný rozvoj oblasti tzv. shadow bankingu, vidíme zde mnoho analýz, které hovoří o tom, že čím víc regulujeme, nebo možná příliš regulujeme bankovní sektor, tím víc se nám rozvíjí toto alternativní bankovnictví, shadow banking, různé nemarketingové e, finanční fondy, money market fondy, všechny tyto uh, netradiční uh, instituce, daří se jim nesmírně dobře ve srovnání s, se standardními bankami. Čili je zde určité riziko a proto se vás ptám, co si o to myslíte, že se snažíme jednak zredukovat systémové riziko, Ovšem, možná těmito našimi volbami naopak přispíváme k většímu systémovému riziku. Co si o to myslíte? Ano, čím rigoroznější je regulace bankovního systému, tím atraktivnější se stávají nestandardní bankovní instituce v rámci shadow bankingu. To je jasné. Proto podporujeme opatření, která navrhuje Evropská komise v této oblasti pro monitorování rozvoje rizika v oblasti netradičních bankovních institucí v rámci shadow bankingu, například mm, Rada pro finanční stabilitu na mezinárodní úrovni se rovněž zabývá touto problematikou. Musíme monitorovat, revidovat, mm, sledovat neustále vývoj v oblasti shadow bankingu. A ještě je zde něco, co bychom mohli udělat, co bazilecký výbor vysvětloval a vysvětlil, a to je určité nepřímý dohled prostřednictvím bankovního dohledu eh, například u hedžov, eh, prostřednictvím hedžových fondů. Tyto instituce shadow bankingu využívají bankovní sektor pro získání finančních prostředků, získání různých bankovních služeb, čili ne přímo tím, že budeme monitorovat přímo, co dělají banky nebo jak obchodují s těmito institucemi shadow bankingu, bychom mohli udržet to riziko pod určitou kontrolou. A to je právě to, k čemu dochází v rámci LTCM od počátku krize v roce 2007-2008. A možná právě proto, že jsme byli opravdu přísní v rámci tohoto nepřímého dohledu, že tam například nenošlo k zásadním potížím. Kostas Mavrides má jako další ročník má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Jsem velice rád, že jste opět mezi námi, paní Mám tři velice krátké připomínky, poznámky Nejprve, kdybyste ještě zopakovala nebo objasnila to, o čem jste se zmínila ohledně bankovního systému na Kypru. Pan Fernandez, můj kolega před chvíličkou, hovořil o další záležitosti, na kterou bych navázal. Včera došlo ke zveřejnění Hm, takového rozhovoru s vámi, položila, byla vám položena otázka těch kostlivců eh, v rámci rozvahy jednotlivých bank a vaše odpověď byla velice rázná. Ne. Ovšem měla si zároveň eh, uvědomit, že některé z bank, které prošly těmito testy, v podstatě mají nesplácené úvěry asi na úrovni 40%, některé z těchto bank. Čili k čemu tam došlo? A pokud teda to nebylo tím testem, tak asi zřejmě tam něco není v pořádku, pokud jde o započítání těchto nesplácených úvěrů. A poslední záležitost, kdybych já si půjčil nějaké finanční prostředky zde v Bruselu, tak bych eh, v Bruselu měl 2%, zatímco na Kypru bych měl úvěr alespoň třikrát vyšší. Proč? Jde tam o nějaký prvek, který se týká, je to arbitrážní, regulační prvek, nebo otázka banky, nebo otázka dané země. Děkuji, to je vše z mé strany. Pokud jde o Kypr, Negativní scénář zátěžového testu byl zahájen, založen na situaci konce roku 2013 již samo o sobě znamenalo, že ten test byl dostatečně rigorózní. Obecně, když děláme takové zátěžové texty, mnoho aktérů nám říká, toto není nejvhodnější rok, to byl, řekněme, můj úplně nejhorší rok. Není to vždycky pravda, ovšem u Kypru skutečně ten rok 2013 byl takovým problematickým rokem. Kyperské banky i přesto, ano, teda některé tam měly, kapitálovou nedostatečnost, která již byla vyřešena kmenovým kapitálem, vlastním kapitálem. To si myslím, že je dobré, to znamená určité obnovení důvěry, protože to si myslím, že je pozitivní být schopen projet těmito eh, přísnými testy ehm, za použití jednotné metodologie, kterou jsme použili u všech bank. A pokud jde o toho kostlivce, či o ty kostlivce, které zde ještě máme v některých bankách. Ano, některé po té, po té revizi aktiv eh, ještě určitě zůstane. My jsme, jestli se nám nepovedlo otestovat veškerá rizika bank, ovšem u těch rizik, která jsme testovali, ať již je to úvěrové riziko, tržní riziko, u méně transparentnějšího uh, transparentních aktiv, které byly hodnoceny v rámci těchto modelů. Podle mého názoru tam jsme odvedli skutečně rigorózní práci. Já jsem spokojena s výsledkem. Jistě jsou zde ještě rizika, která nebyla otestována, protože to nebylo možné otestovat, například eh, rizika spojená se zodpovědností nebo právní rizika u některých bank. ne všechna rizika jsme otestovali, to prostě nebylo možné. A pokud jde o ty expozice, řekněme nesplácené úvěry a tak dále v některých bankách, v některých bank, eh, zemích potýkajících se s obtížnou ekonomickou situaci. Bohužel ta úroveň, to procento byla, bylo veliké. A pokud chtějí pokrýt tyto expozice, musí opravdu uplatnit konkrétní eh, kroky, které jsou vynuceny v tomto případě. Nejsou to nějaké kostlivci ve skříni, jsou to aktivity, které jsou jasné, které jsou stanovené, které musí být udržitelné v rámci hodnocení kvality aktiv i z dlouhodobého hlediska. Prostě tyto banky musí obnovit svou ziskovost, musí to být ziskové banky, to je uh, výzva následujících měsíců a let pro tyto banky. A to, že zde panují obrovské rozdíly, pokud jde o podobný úvěr a jeho um, a jeho um, úrokové, nebo úrokové sazby, eh, úročení těchto úvěrů v rámci eh, celého systému SSM. Samozřejmě, že to spojeno s monetární politikou Evropské centrální banky, mm, tímto komplexním hodnocením, které poskytlo trhům, investorům mnoho detailních informací. To by všechno by nám to mělo pomoci odstranit tyto, toto různorodé úročení podobných produktů. Všem to samozřejmě je propojeno i s reformami, které musí proběhnout v zemích, eh, kde musí proběhnout reformy na základě plánu, jež byly dohodnuty. Já nemohu odpovídat za jednotlivé dohledové orgány, my prostě nejsme jediným aktérem v rámci celého tohoto cvičení. Děkujeme. Nyní ještě z APP paní Eva Paunová, paní Noji. U mě v Bulharsku bankovní systém finanční krizi jsme tak nějak zvládli docela dobře, údajně jsme docela měli robustní, dobře eh, kapitalizovaný systém, ovšem nedá, na Corp Bank v nedávně několika měsících došlo k obrovskému útoku na vklady a spustilo to největší krizi finanční u nás po eh, konci 90. let. Situace, dovolte, abych to velice rychle popsala, aby to bylo jasné. Čili po tomto útoku na banku naše národní Rada pro bankovnictví se dohodla um, tuto banku dozorovat, protože tam um, byl, byly problémy se solventností. Na, najednou ovšem neměli lidé přístup ani ke garantovaným vkladům. Um, tato rada se, komise se ovšem rozhodla v září eh, protože netransponovala eh, směrnici o ochraně vkladů eh, důsledným způsobem uvalit řízení a my jsme eh, v posledních třech měsících teda porobedli šetření. Bylo řečeno, že tato banka musí odepsat eh, asi 2 miliardy eur z 3,4 miliard eh, a pouze 13 úvěru byly, byly údajně pokryty dostatečnou zástavou. To všechno vyvolává obrovské otázky ohledně bankovního dohledu v Bulharsku političtí vůdci, odborníci v červenci se rozhodli, u nás eh, o zahájení procesu vstupu do mechanismu SSM. Národní banka v červenci řekla, že kontaktovala eh, vaši radu ECB, eh, e aby teda došlo k zahájení všech procesních pravidel. Ovšem orgány od července již neinformovaly o dosažování těchto cílů. Třetí a čtvrtá zpráva hovoří o tom, že některé země informovali o eh, neformální zájmu vstoupit do systému SSM, došlo k bilaterálním dohodám, bilaterálním jednáním, proto bych se ráda zeptala, zda ECB ví o situaci v Bulharsku, zda monitoruje vývoj v Bulharsku a zda došlo k nějakým bilaterálním jednáním s našimi orgány, na jaké úrovni jsou tato jednání, jelikož úzká spolupráce bude vyžadovat legislativní změny. Proto se chci zeptat, zda ECB by poskytla technické, technickou pomoc v rámci této spolupráce pro podporu našich úvěrů a další záležitost, jaká vidíte rizika toho, že bychom se zúčastnili systému nebo mechanismu SSM, když zatím ještě ne všechny prvky bankovní unie a těchto mechanismů jsou k dispozici nebo jsou implementovány. Ano, my jsme informováni o situaci bankovního systému v Bulharsku, to ano, skutečně. A možnost toho optinu, to znamená vstupu do mechanismu SSM, tam je několik kroků, které musí eh, daná země splnit, aby se dostala do tohoto mechanismu, především teda u těch zemí, které nemají euro. Například musí požádat ECB nejméně pět měsíců předtím, než tento členský stát by se chtěl zúčastnit systému SSM. Pokud vím, tak takový oficiální požadavek z bulharské strany zatím nedorazil. My jsme připraveni samozřejmě spolupracovat. Ještě předtím, než dojde k oficiálnímu požadavku z vaší strany, my jsme připraveni reagovat na otázky, poskytnout pomoc bulharským kolegům v případě, že o to požádají. Prozatím jsem si nejsem vědoma takové žádosti z vaší strany. Neznamená to ovšem, že by to nebylo jak si zneseno eh, před jinými mými kolegy. My se pravidelně setkáme s bulharskými kolegy i na různých mezinárodních fórech. Pokud ale došlo k takovému požadavku, tak by to bylo podle mě zatím neformální. Analýz Doc je posledním řečníkem. Děkuji, děkuji za slovo, děkuji za vaše poznámky, připomínky. Pokud jde o tu analýzu eh, kvality aktiv a zároveň zátěžových testů v rámci komplexního hodnocení, proto bych se ráda zeptala na výzvy, které před vámi stojí. Tři záležitosti. První byla zmíněna. je tam pouze teda jedna část problémových, problémových úvěrů, která bohužel nebyla hodnocena v rámci tohoto celkového hodnocení, proto se ta rozvaha nebo celková situace vypadá trošku jinak. A v ideálním světě možno eh, eh, Eh, eh, e CR by se mělo um, provádět před stresovými testy, před zátěžovými testy, tak aby to probíhalo eh, poté paralelně, aby tyto testy mohly využít informace, které vyplynuly z procesu EQ, EQR mm, e a dále pokud jde o směrnici eh, v této oblasti, údajně ECR nemusela zveřejnit všechny výsledky EQR jednotlivých bankám, protože údajně ne všechny informace byly povinně zveřejnitelné, co znamená, že ECR vlastně má určité obrovské manévrovací pole ohledně toho, co zveřejní, co nezveřejní v rámci tohoto procesu EQR eh, jednotlivým bankám. Všechny tyto tři aspekty by mohly mít značný dopad na účinnost celého procesu. Proto se ptám, zda jste si jistá tím, že tyto metody opravdu vedly ke, ke, ke, k řádnému komplexnímu hodnocení. Samozřejmě, že beru v potaz to, jste, o čem jste řekla, mm, o čem jste se zmínila, nemůžeme hodnotit 100% všech rizik. Všem myslíte si, že ten test byl dostatečně komplexní, tak jak je požadováno v této oblasti? Um, ano, myslím si, že Skutečně ano, protože u každé banky jsme revidovali určité procento rozvahy dané banky, přibližně 60% se to týká, což podle mě je mm, v rámci tohoto, eh, tohoto hodnocení QR docela vysoké. Asi možná by bylo lepší, abychom teda skutečně udělali nejprve toto hodnocení a až eh, využili to jako východisko, tato výsled, tyto výsledky pro všechny zátěžové testy a využili z toho veškeré prvky. Bylo to ovšem nesmírně obtížné, vyžadovalo to mnoho lidí, mnoho úsilí, především z DG pro finanční stabilitu, abychom vybudovali ty správné hodnotící modely. Ovšem my jsme opravdu šli z opravdu směrem nahoru v tom testování, ta jakožto součást zajištění kvality celého toho procesu, že bylo to ještě víc než pouze zajištění kvality. My jsme eh, tam do toho začlenili i výsledky toho prvního hodnocení e QR. Vzali jsme v potaz i následky, výsledky všech těch procesů, které jsme sledovali. Změnili jsme určité parametry, úroveň potřebných eh, různých aktivit, oblastí, které jsme v zátěžových testech nezohlednili. Čili podle mého názoru jsme odvedli dobrou práci v rámci tohoto společného hodnocení. Pokud bychom měli pocit, že důsledky hodnocení kvality aktiv jednotlivý, v jednotlivých bankách by byly mnohem zásadnější než v jiných bankách, tak tam máme možnost potom v několika následujících týdnech provést přímo na místě inspekce, hodnotit eh, ještě tu část eh, aktiv, těch 40%, které jsme neprovedli. Čili dříve nebo později to uděláme. My prostě nebudeme muset se toto udělat eh, eh, ve všech těch 130 skupinách bank. Pouze u těch, kde jsme zaznamenali ty nejzásadnější nedostatky, nejzávažnější nedostatky, eh, čili abychom teda nějak optimálně využili lidské zdroje, tak to provedeme takto jenom u těchto nejproblematičtějších bank a myslím si, že jsme odvedli dobrou práci, bylo to obtížné, my jsme diskutovali rozsáhlým způsobem o této společné metodologii. Já jsem nebyla úplně optimisticky naladěna, nevěřila jsem, že nalezneme nejvhodnější metodologii, abychom eh, to provedli kvalitně, ovšem povedlo se nám to. A pokud jde o tom tržní využití, o této směrnici, to je v podstatě podobné jako eh, inspekce přímo na místě u jednotlivých bank. Jistě jsou zde různé části komplexního hodnocení. Jednak je to eh, revize kvality aktiv, eh, kud by tam došlo k nějakému um, nesprávnému účetnictví, to znamená, že by z toho vyplynuly v podstatě, uh, uh, ano, tam tam v takovém případě by trh musel být informován okamžitě. A dále je to druhá záležitost, takzvaný prudential provisioning, to znamená pokrytí očekávaných ztrát, eh, u účetnictví jsou to, i to pokrytí ztrát, ke kterým již došlo, zatímco u toho, eh, u toho obezřetnostního eh, hodnocení tam máme více manevrovacího pole. Tam jsou to očekávané změny ohledně oznamovací povinnosti této oblasti je to trošku volnější než u přímou účetnictví. A ještě je zde třetí prvek a tím jsou právě zátěžové testy, mít určitý buffer, určitou nárazníkovou zónu, tak aby, řekněme, ta banka byla schopna obstát i v mm, zátěžovém ekonomickém prostředí. Nejde o mm, předpověď, jde o reálný scénář. Potřeba informovat trh v této oblasti, tam je, tam je trošku větší manevrovací pole. A my jsme celý ten proces postavili tak, že když banky získaly ty první výsledky, tak vlastně to byly určité bloky výsledků v různých oblastech, které byly dočasné do okamžiku, než byl celkový tento proces hodnocení kvality dokončen. Pokud banky se, by se rozhodly, že chtějí informovat trh o té které záležitosti, tak to udělají. My jim nemůžeme diktovat. Je to i odpovědnost um, guvernéru těchto bank, řízení těchto bank. A já jsem docela spokojená s tím, že pokud jde o směrnici eh, zneužívání trhu, že i v této oblasti to bude provedeno dostatečným způsobem, tak jak jsme si představovali. Děkujeme, děkujeme. Já si myslím, že to skutečně bylo řádné veřejné slyšení, moc si vážíme vaši práce a přejeme vám hodně úspěchů v rámci tohoto nového úkolu, který vás čeká od zítřejšího dne. Ještě jednou děkujeme za skvěle odvedenou práci, děkujeme za otevřenost um, z vaší strany, za uznání toho, že je zde ještě možnost zlepšení. Tím končíme dnešní slyšení a ještě jednou přejeme hodně štěstí ve vaší další práci v oblasti dohledu a další pravidelné slyšení nás čeká v první polovině roku 2015. Děkuji, pane předsedo. Okay, now we can move to the next point. Uh, we have... Že tu máme další bod. Rozpravu. Další bod konzultace parlamentu, co se týče schromažďování statistických informací ECB. A dám si sám slovo, protože jsem zpravodajem a budu se snažit být stručný, protože jsem již dokumentoval navržený pozměňovací návrh k návrhu který byl předložen ECB. Máme tu doporučení změnit tedy stávající nařízení rady který, o schromažďování statických informací a zohledňujeme nové úkoly po vytvoření jednotného mechanismu dohledu. A víme, že je to naléhavé, že musíme tedy změnit toto nařízení, protože tyto úkoly budou plněny již brzy a jde o použití důvěrných statistických informací, podobně jak činí příslušné centrální banky národní. A také bude možné důvěrné informace dávat do oběhu. A to se týká i bankovního dohledu a stabilizace finančního sektoru a ESM. Návrh zprávy má pouze dva pozměňovací návrhy, které mají za cíl lépe tyto pravomoci zarámovat, omezuje tedy nové pravomoci na přenos důvěrných informací na ECB oproti ESB, tak jak je v doporučení ECB. A další pozměňovací návrh zavádí také požadavek, aby orgány, které dostávají důvěrné statistické informace, aby podnikly veškeré kroky zajišťující důvěrnost těchto informací. A v pozici 21 je to změněno, aby se lépe vzalo v úvahu, že jsem e je mezivládním orgánem a tedy členské státy mají zajistit, že tyto údaje budou chráněny Dostali jsme 19 pozměňovacích návrhů, většina z nich by měla být eh, považována za to, zda chceme rozšířit eh, působnost konzultací nad rámec čistě aktualizace nařízení vzhledem k nařízení o jednotném mechanismu dohledu, anebo zda budeme upravovat samotné nařízení. A je důležité slyšet od výboru, zda výbor bude souhlasit s tímto směrem. Já budu velmi stručně komentovat. Většina mých komentářů nevyžaduje další vysvětlení, pokud je o dva, pokud je o tři pozměňovací návrhy pana Balce, pět, šest a osm, pokud se týká pětky, zahrnutí příslušných ustanovení vezme v úvod příslušné právní předpisy Unie týkající se pokrytí trhu a z rozsahu sběru údajů. Tady bych uvítal další vysvětlení, zda je to skutečně nezbytné, zda toto doplnění v textu je nezbytné. Kromě toho se zeptám také na šestku definice spravodajského kanálu. To mi není úplně jasné. A u osmičky tam plně souhlasím s vaším návrhem. Myslím, že je to užitečné doplnit odkaz na zásadu proporcionality. Pokud jde o další pozměňovací návrhy pana Fernandeze, to jsou pozměňovací návrhy, které spíše směřují k rozšíření působnosti konzultací. A pokud se to týká právě to rozhodnutí, zda máme jít tímto směrem, pokud kolegové budou souhlasit s touto orientací. A u pozornosti návrhu 4 myslím, že myšlenka zveřejnit Tedy zproštění určitých tříd hospodářských jednotek může být převzato pozměnce návrh 7. Tam mám jisté pochybnosti a také požádám o vysvětlení myšlenky, aby tedy byly určité vzdělávací a informační semináře pro ty jednotky. Desítka je náročnější, ale v zásadě nemám nic proti tomu, tedy zahrnutí nespracovaných údajů u jedenáctky. Myslím, že eventualita provádět srovnací statistickou analýzu je vlastně implicitní v pravomocích ECB, tak nevíme, zda takový pozměňovací návrh je žádoucí. Byl bych opatrnější u dvanáctky zveřejnění zpráv o všech případech porušení. Tam mohou být citlivé informace. 13 a 14, ty podle mého názoru nejsou nezbytná manipulace a falšování údajů je pokryta definicí nesprávných údajů a podle mého názoru by dávalo smysl aktualizovat eh, rozsah sankcí v 15 a 17 Současně si myslím, že je mimo působnost zavést mechanismus automatické aktualizace, tak jak požaduje pozměňovací návrh 20. Domnívám se, že pozměňovací návrh 18 je přijatelný a pozměňovací návrh 19, pokud je o určení, pokud tak to by mělo být spíše v eh, nařízení o sankcích. Tolik tedy k pozměnci národů já jsem připraven vyslechnout vaše stanoviska, včetně případných kompromisních pozměňovacích návrhů. Prosím. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych eh, vám rád eh, srdečně poděkoval za dobře odvedenou práci. A, myslím si, že důvěrné informace opravdu musí zůstat e, důvěrnými, proto také výslovně podpořuji pozměňovací návrhy zpravodaje, tak jak byly teď e, představeny. Ovšem, e, chtěl bych také ještě vyjádřit ještě jednou své pochybnosti ohledně toho, jak komplexní ty datové požadavky Evropské centrální banky by mohly nakonec být. Jak už jsem v první rozpravě eh, zdůraznil, eh, přiměřenost, a vy jste to, pane předsedo, také zmínil, je podstatné téma. Z mého pohledu je eh, třeba doznat, že ty eh, povinnosti předávat informace, eh, zejména pokud jde o malé a střední podniky, eh, nelze přehánět a je třeba působit proti tomu rozmnožení různých hlášení, která je třeba podávat. Proto jsem podal pozměňovací návrhy 4, 5 a 6 protože eh, ty podniky budou muset eh, být schopné stále tyto věci eh, podávat a nebýt tím zatíženy. To, co jsme rozhodli u sektorové směrnice, by nakonec ECB neměla vlastně měnit. A potom poslední věc, jsem pro zvýšení sankcí za informace zadržované, přesně i kdyby eh, tam náhodou byla nula. Eh, protože eh, když bychom to dali podle, nebo můžeme to udělat podle právního textu, ale musíme být přitom velice obezřetní. Děkuji. Děkuji. Nevidím. A za ECR, prosím. OK, Prosím. Děkuji. Já už nevím, co bych k tomu měla dodat, pane předsedo, úplně. Eh, jak už jsem říkala při výměně názoru, myslím si, že je třeba zajistit, aby všichni eh, dozory používali nejlepší kvality, tedy statistické údaje nejlepší kvality. To povede eh, tedy ke zvýšení kvality jejich práce a některé eh, ty pozměňovací návrhy je třeba eh, řádně eh, po, no, tedy zvážit a musíme to tady nechat. A mám tady jednu drobnou věc, která se možná zdá pedantická. Já tady budu za chvíli představovat jednu zprávu a vzhledem k tomu bych požádala, aby pozměňovací návrh pana Fernandeza 19 aby odpovídal s tím, ohledně eh, čeho eh, se dohodneme eh, u té další zprávy. Chtěla bych, aby to bylo všechno sladěné. Takže pokud si to můžeme projednat u toho dalšího a potom to sladit třeba s tímhle, tak by to bylo skvělé. Děkuji. Ano. Teď z Alde. Gora von Neuenheisen. Děkuji, pane předsedo. Já to také můžu říct velice stručně. Naše nové priority jsou samozřejmě zajistit důvěrnost a, a, přiměřenost. Chceme se také vyhnout eh, zbytečnému zatěžování hospodářských subjektů. Chceme eh, smysluplný eh, přístup k těm sankcím. A pokud jde o důvěrnost informací, tak si myslíme, že je toto na nejvíc důležité a podpoříme ty pozměňovací návrhy, které se snaží zvýšit důvěrnost dat, která budou poskytována a sdílena. Pokud jde o přiměřenost, tak je důležité se postarat o to, aby ty požadavky nové byly přiměřené a abychom zbytečná břemena nenakládali hospodářským subjektům. Takže podpoříme jakékoliv pozměňovací návrhy, které jdou tímto směrem. Pokud jde o sankce, tak ty sankce za neposkytnutí přesných dat, myslíme, musí být eh, jednoduché, eh, přímočaré, efektivní a ne eh, nepřiměřené. Takže značné navýšení sankcí se nám zdá trochu přehnané. A vytvoření rozrůzněných vrstev sankcí si myslíme, že je zbytečná komplikace a nevíme, eh, co by to vlastně mohlo eh, přispět. To je tedy vše ode mě teď, pane předsedo. Děkuji. A teď eh, Gue, nevidím Marizu Matias, Nebo Sven, nikdo? Svene? Nechce se vyjádřit za zelené. Nevím, jestli Jonas se k tomu chce vyjádřit. Dobrá, tak já myslím, že to byla stručná rozprava, ale s jasným vyzněním. Čili děkuji mnohokrát za vaše vystoupení a myslím, že v zásadě tedy podporujeme zásadní linii pana zpravodaje ohledně posílení důvěrnosti a já zcela souhlasím s tím, co e, říká Kej. Musíme ty eh, cílové, destinace, eh, ty cílové sankce eh, řešit v té další zprávě, ne v této, pokud je o navyšování těch sankcí. Tak vidím, jaká ta pozice je od tří frakcí a obecně je tady tendence nepokoušet se příliš rozšiřovat ten rozsah působnosti pozměňovací návrhy. Také chápu to, co říkal pan Balcer ohledně eh, přiměřenosti, to také souhlasím. Moje pochybnosti ohledně eh, pozměňovacího návrhu číslo 5, otázku, jestli je to přínosné. No pokud to mm, myslíte, že je to dodatečný požadavek, tak se nad tím můžeme zamyslet. U šestky to také můžeme se probrat individuálně, ale myslím, široce vzato je tady určitý konsenzus určité linie, kterou tedy, které se můžeme držet. Čili doufám, že budeme schopni se um, shodnout na nějakém širším kompromisu v rámci eh, hlasovacího seznamu. Tolik tedy k této zprávě a teď, abychom, eh, ještě, pardon, hlasování. Hlasování proběhne 11. listopadu společně eh, s hlasováním o eh, tady té přidružené zprávě, která se týká pravomocí Evropské centrální banky ukládat sankce. Takže teď dávám slovo eh, zpravodajce Case Winburn. Děkuji. Děkuji vám všem za pozměňovací návrh k této zprávě. Sešlo se jich jen 25, takže poměrně stručně bych je měl vyřídit. Zdá se, eh, že se do značné míry shodneme, takže myslím, že budou schopena podpořit de facto všechny ty návrhy s několika výjimkami. Věc, která se zdá nejkontroverznější, se týká 15 až 18, eh, pokud jde o procesu eh, zveřejňování sankcí. ECB původně navrhla, aby byla schopná se vyhnout z toho procesu, zveřejnění, procesu zveřejnění, když chce, a mm, já jsem získal e, jejich e, vyjádření, které mi e, vysvětluje, proč se pletu, ale zase, že politické frakce se shodnou, že ten původní návrh dává nepřijatelnou pravomoc, volnost ECB a že to, ta transparentnost by měla být obecným pravidlem. Takže i když ECB s námi nesouhlasí, tak by tady ta transparentnost měla být. Ovšem, eh, pokud se pamatuji z práce na nařízení o zneužívání trhu, tak tehdy byla možnost odložit to, pokud by ohlášení té konečné sankce mohlo narušit vývoj trhu. Takže eh, souhlasím, že potřebujeme nějaký takový odklad. Otázkou je, jak dlouho by to mělo být? Tři roky? co by nejdelší eh, doba, kdyby ECR eh, e mohla odložit zveřejnění těch sankcí, nebo by to mělo být eh, kratší. Já myslím, že v nadcházejících několika dnech, pokud um, budete schopni říct, tak možná, že na konci dnešního jednání budeme vědět, jestli tři roky je příliš dlouho nebo příliš krátko, nebo jestli, uh, kde byste, uh, to, kam byste to tedy chtěli, já to musím zjistit. Ale pokud eh, povolíme to odložení eh, zveřejnění, tak oni se musí eh, zapojit do debaty s předsednictvím tohoto výboru, tak aby důvěrně mohli projednat, co se stalo a proč oni odkládají to zveřejnění. Věřím, že některé frakce říkají, že by vlastně nemělo docházet vůbec žádnému odkladu a myslím si, že od nulové odkladu eh, jsme tady až k pětiletému odkladu, tak mě docela zajímá, jak dlouho si myslíte, že by se to mělo odkládat. Zatím mě není úplně jasné eh, stanovisko EPP a ALDE. Proto eh, bych tady chtěl navrhnout kompromis, který doufejme bude možné vytvořit po dnešní výměně názoru a pokud ne dnes, tak v nadcházejících několika dnech. Pokud jde o mm, technické pozměňovací návrhy k tomuto pozměňovacímu návrhu, tak pan Keygold předložil něco, co se týká eh, sledění terminologie s eh, legislativou o SSM. A pokud jsem to pochopila dobře, tak myslím, že eh, zcela souhlasíme. Pokud jde o transparentnost, to, co navrhoval pan Sanz, tak tam také plně souhlasím s tou zásadou. Myslím, že transparentnost je třeba ohledně toho procesu Eh, odkladu, Tam by měl být systém eh, rozhodování o tom, kdy ten odklad bude přípustný. A cokoliv uděláme, by mělo být na základě plně transparentních eh, pravidel, která budou se týkat každého a budou jednoznačně aplikována stejně pro všechny a budou diskriminační. A ECB musíme dát také rámec, který umožní jednat a to tak, aby nikdo nic nemohl vytýkat. A samozřejmě tady budeme mít také odvolací eh, proceduru. A je třeba také vyjasnit eh, nejasnosti mezi pozměňovacím návrhem číslo 6 a návrhem pana Giulda číslo 23. Myslím si, Svene, že chceme v zásadě to tež, akorát musíme doladit ty formulace, takže požádám sekretariat, aby nám pomohl nalézt formulaci, eh, která bude právně platná a vyjádří to, co vlastně chceme. A když tak tam dáme ústní pozměňovací návrh, abychom tedy předložili všeobecně přijatelné hnutí. Pokud jde o další konkrétní pozměňovací návrhy, tak ty, se kterými mám největší problém, je 19. a 20. od pana Fernandéze, které se také týkají té předchozí zprávy. Tady je to ta, ta věc o, o, z výtěžku ze sankcí. Možná, že eh, ti, kteří se teď budete k tomu vyjadřovat v nadcházejících minutách, byste mi mohli eh, naznačit, jestli si myslíte jako já, že to buď půjde ECB na financování jejich šetření a eh, na právní náklady při výkonu jejich sankčních povinností. Já souhlasím, že by tam měla být transparentnost v tom, jak ty uh, výnosy eh, se budou, eh, tedy eh, jak se s nimi bude nakládat, a aby z toho nebyly zase další vlastní zdroje pro ECB. Nicméně nevím, podle jakého právního základu bychom mohli stanovit přesměrování těch peněz dalšímu orgánu. Zeptám se pana Fernandéze, a co, co, jak si to představoval a co si myslí ostatní frakce, tak aby ECB mohla odvádět svoji práci v této věci jestli to dáme buď do eh, fondu na řešení problémů bank, nebo hm, šířej do eh, evropského rozpočtu. Potom pan Balcer 25 eh, až 30 a 30, pardon, 13. A, hm, Samozřejmě byla tady celá řada skandálů. Finanční kriminalita nezná národní ani regionální hranice a proto si myslím, že je důležité, aby, super, eh, aby dohledy eh, spolupracovaly tak, aby eh, existovaly funkční sankční režimy po celé země kouly. Potom pozměňovací návrh 11 o nediskriminaci. Je důležité zajistit nediskriminaci systému a aby ustanovení o OSSM se dodržovala. To mi opravdu dává dobrý smysl tohle zajišťovat, ale v tuto chvíli mi někdo poradil, že ten stávající text není úplně v souladu s eh, ustanoveními OSSM. Proto eh, musíme se alespoň eh, zabývat tím, na jakém je to právním základě a jestli toto je v souladu s SSM. A pokud ne, tak to uvést do souladu s SSM. To by bylo důležité. Věřím, že nalezneme nějaký způsob, jak by to mohlo fungovat, protože v zásadě to velmi podporuji. Potom čtrnáctka od pana Ferbra. Tam mám určité drobné obavy. Pokud já jsem pochopil bankovní unii a SSM, tak jak byly vytvořeny, tak ECB má přejmout tuto pravomoc. Nicméně tohle si asi musíme eh, tady teď vyříkat, abychom zjistili, jestli eh, ty národní příslušné orgány nakonec budou odpovědné nebo bude odpovědná ECB podle eh, eh, pravidel o bankovní unii, za ten sankční režim tedy a jeho eh, spuštění a uplatnění. Já chápu, že jsou v Evropské unii určité právní tradice, které vyžadují, aby ten národní orgán zahájil uh, Eh, sankční řízení, takže to jsem dal do pozměňovacích návrhu číslo 3 a myslím si, že je to v souladu eh, s obavami fana eh, Ferber, ale ráda si poslechnu to vyjádření k tomu, kdo to má zahajovat, jestli příslušný úřad na národní úrovni nebo ECB. A doufám, a možná se to změní po, tomto, po této debatě, že tento týden bych mohla navrhnout tři kompromisy, na kterých se eh, šířej shodneme a doufám, že se nám podaří hlasovat o této zprávě tak, jak jsme plánovali eh, příští eh, týden v úterý, protože asi nikdo nechce, abychom narušili harmonogram implementace bankovní unie společně. Takže pokud se nám podaří ten kompromis dosáhnout písemně do konce tohoto týdne, tak by to bylo úžasné, ale zatím se ten text neviděli, takže možná toho chci příliš mnoho. Now I give the floor to the Dobře, za EPP je stínovým zpravodajem pan Feber. Děkuji. Děkuji, eh, Kej, eh, za práci. Když se podíváme na ty pozměňovací návrhy, tak eh, se v zásadě soustředíme na tři témata. Sice správná úroveň transparentnosti, zejména pokud jde o zveřejňování rozhodnutí o uložených sankcích, o tom Kate již hovořila. Za druhé potom eh, ty eh, promlčecí lhuty, nebo ty odkladové lhuty, kdy je přerušit a tak dále. A potom je tady třetí to téma, a sice eh, problém těch jednotlivých pravomocí. A k těmto třem tématům jsme také podali pozměňovací což jistě víte. Pokud je o transparentnost, tak si myslím, že v zásadě je správně, abychom ji požadovali ale už při té první rozpravě jsem říkal, že dvojí trest prostřednictvím trhu a i státu, čili prostřednictvím dohledu a tedy trhu eh, eh, kvůli eh, příliš brzkému veřejnění, tomu bychom se měli vyhnout, protože jednou potresta stačí. Proto tady by to chtělo určitou zdrženlivost. Já jsem tam předložil uh, návrh, že by se měly zveřejňovat takové sankce, kde byly, eh, kdy byla vyčerpána právní cesta, aby to nebylo tedy vázáno na eh, uzávěrku. Protože zkušenost z minulosti nám ukazuje, že eh, ty sankce mohou být soudně napadeny. A pokud si to dokážete představit, když se proti ní napad, tedy obrátí a pokud je můžou zažadovat, tak to neplatí a do té doby eh, samozřejmě nemůžou být zveřejněny. Pokud jde o ty promlčecí lhuty, tak tam by dávalo eh, smysl, eh, aby ty lhuty začaly běžet teprve, když se úřady dovzví o těch věcech, o těch překro... přestupcích. My dobře víme, že kolikrát odhalení administrativních chyb trvá dlouho. A proto bychom se měli postarat o to, aby se toho příliš eh, mnoho příliš rychle nepromlčelo. U eh, správních sankcí už jsem o tom hovořil, hovořil jsem tady eh, o tom, ať už se jedná o ECB nebo ne. Není to Eh, vlastně eh, právně eh, schůdné. Je to právně schůdné pouze, pokud to půjde o, přes ten národní příslušný úřad. Já chci akorát upozornit a všem nám přeji příjemnou zábavu s řešením tohoto problému. Děkuji, Kate, že se staráš tolik o eurozónu. A já bych tady měl také návrh, a sice, aby banky, které se nacházejí v SSM, aby se zapojit do spolupráce s národními úřady a, a SSM. Ale e, nakonec by to nebylo právně schůdné, kdyby e, SSM ukládalo nebo zahajovalo toto řízení, takže to bude asi na národních e, orgánech. Takže já doufám, že jsem na ty tvoje otázky byl schopen zareagovat. Já nejsem se, se nezapojuji do toho handrkování ohledně toho, kolik let by byl ten smysluplný odklad. Já si myslím, že to nesmí být aritmeticky, ale musíme se snažit o smysluplné stanovení lhuty. Čili vím, že to není úplně to nejmoudřejší a bude třeba o něčem hlasovat. Takže doufám, že tím jsem vyčerpal všechny ty podstatné věci. Jinak mimochodem EPP je tady vždy připravena pro bilaterální vyjednávání s paní zpravodajkou. Thank you. No, yes. Děkujeme. Pan Kostas Madrigues je stínovým zpravodajem za SAD. Ano, děkuji. Tento návrh zprávy paní zpravodajky dovolte dvě krátké připomínky. Devítka pozměňovací návrh. Všichni souhlasíme s tím, že transparentnost by měla být prioritou. Ovšem často zde vidíme různé výjimky a odůvodnění prostě by zde mělo být dostačující. Ovšem, asi by bylo dobré ještě prosadit stejné zacházení se všemi bankami, bez ohledu na to, jak velká je to banka. To by mělo být velice jasné. Druhý bod. Jedenáctka. ten kontroverzní text, který se týká komparativní výhody, neférová konkurence, neférová soutěž a tak dále, kalné postupy. Zde navrhuji ústní pozměňovací návrh, který by oddělil tuto část tohoto textu kontroverzního. To znamená, že by to bylo odděleno od článku 8. a šest. A u šestky, pokud bych si měl vybrat já, tak ten text stanovení rozhodnutí zahájení postupu pro porušení raději bych to viděl takto naformulováno. Proč? Protože to určitým způsobem omezuje subjektivní přístup, když to srovnám s tím, co jsem viděl v některých ostatních pozměňovacích návrzích. Nevím, zda jsem to řekl úplně jasně. Můžeme to pak prodiskutovat bilaterálně, dobře. Tak to je vlastně z mé strany všechno. Děkujeme, říká pan předseda, za ALDE má slovo Kora. Děkuji, pane předsedo. Pro nás obecně nejdůležitější je ten rozumný časový harmonogram, pokud jde o zveřejnění, tak abychom u sankcí, tak aby to, jsme to měli jasné pro všechny instituce, které jsou supervizovány ECB a samozřejmě, že se to týká i ECB rozhodnutích u sankcí, penalizačních poplatků a měli bychom zajistit to, aby tyto postupy byly jasné, pochopitelné, srozumitelné a aby byly um, implementovány včas. Ráda bych zároveň poděkovala stínové zpravodajce za práci u všech těchto bodů. Pokud jde o zveřejňování eh, rozhodnutí u sankcí, ECB by mělo zveřejňovat tato rozhodnutí obecně. Ovšem zároveň by tam mohlo mít určitou pravomoc nezveřejnit tato rozhodnutí, pokud by to ještě nebylo po, konečné rozhodnutí a pokud ještě nebylo vyčerpáno odvolání. A pokud jde o nějaké kalkulace těch periodických penalizačních poplatků, tam by měla ECB poskytnout informace jasnější u těch maximálních denních eh, eh, sankcí. Mm, to znamená, že Eh, pokud, protože podle nás to, že by tam eh, bylo pouze definice eh, nedozorových rozhodnutí, tak to si myslím, že není dostatečné. A Zále bychom zde viděli tradičnější interpretaci promlčení, tak aby finanční instituce měly určitý jasný pohled. Rozhodnutí o sankcí by měly být provedeny v určitém rozumném eh, období, řekněme do pěti let, poté co došlo k tomu přestupku a dověděla se o tom ECB. Přerušení tohoto eh, období může eh, být ovšem rozumné, například tak, jak to navrhuje ECB pětileté období a Myslím si jinak, že můžeme posky podpořit všechny pozměňovací návrhy, které předložil pan Balc a pan Verber, čili toto to si myslím, že již bylo jasné. Děkujeme. Děkujeme, říká pan předseda. Za GUE je to Marisa Matias. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já eh, bych tomu řekl, chtěla říct následující. Já nejsem stínová zpravodajka za GOE, to je kolega Miguel Vika, ale ten tady bohužel nemůže eh, být a já bych za něj řekla několik obecných připomínek. K těm uh, sankčním pravomocím ECB. Eh, Pokud je o základní úlohy, tak to nás někdy tak trochu omezuje, ale Eh, v zásadě bychom měli být eh, schopni provést eh, seriózní zhodnocení peněžní politiky ECB, tak jak ji provádí. A proto tady mám dvě zásadní otázky. Pokud neproběhne žádné seriózní posouzení měnové politiky, tak no, nebudeme ji moc srovnávat s dalšími uplatňovanými politikami a výsledky budou neustále ty též i když eh, ty výsledky budou eh, pozitivní, tak eh, ta politika bude pořád katastrofální. Viděli jsme, jak obrovský kapitál natekl do bankovního systému, do bank, to bylo moc pěkné, ale ty peníze se nedostaly do reálného hospodářství. Agregovaná poptávka je pořád velký problém. když my vlastně budeme pokračovat ve stávající politice, tak ty banky získají, nebo si nechávají ty peníze a co s nimi udělají, no to, co s nimi dělali vždy, eh, spekulativní politiku. Budou s nimi spekulovat. To jedno je neoddělitelně spojené eh, s druhým. Ve eh, zprávě o činnosti ECB musíme také eh, přinášet konkrétní návrhy. A sice například, že by měla tady být eh, kom, určitá kombinace politiky. Protože pokud se budeme držet jenom toho, co, co se zatím, to, to, co zatím proběhlo, tak nevím, jak bych měl eh, pozitivně hodnotit peněžní politiku, která plně zkrachovala. Marizo, já myslím, já myslím, eh, že eh, teď hovoříme o zprávě paní eh, Swinburne. Aha, tak já se omlouvám. Tak já se omlouvám, já jsem chtěla říct si něco k činnosti Evropské centrální banky, k té zprávě o tom. Takže teď už jsem vlastně něco říkala k té výroční zprávě o Evropské centrální bance. Takže jinak k tomuhle nemám moc, bych řekla. We take into, take note in... Dobře, tak my jsme si to, v každém případě jsme si i tyto poznámky poznamenali. Dobře. Ještě k, teda k tomuto bodu da, další řečník. Dobře, tak tím pádem se dostáváme ještě k, um, ke kolegovi Gigolcovi já, mě se ulevilo, já, já jsem najednou se eh, myslel, že v podstatě vlastně, z, z, že jsme se dostali k nějakému, nějaké kritice kapitalismu ze strany GUE obecně, ovšem to udělám pod nějakou jinou hlavičkou, dobře. A nyní k této zprávě. My souhlasíme s většinou toho, co paní zpravodajka připravila, s většinou pozměňovacích návrhů v podstatě u jedničky a trojky máme pouze několik dotazů, zda je to kompatibilní s, s principy společného trhu, protože tam máme určitá pravidla o zveřejňování sankcí CRD, CRA systému. Asi bychom o toho se neměli nějak odklánět eh, v rámci mechanismu SSM. Proto si myslím, že bychom měli zajistit to, že ten, tato zpráva je plně v souladu s tím, co je aplikováno u těch ostatních mechanismů společného trhu. My máme trošku obavy, zdá je tomu skutečně tak, proto prosím, aby jsme se na to ještě podívali, ale kromě těchto dvou bodů jsme na stejné podobné vlně. Dále je tam eh, pozměněný návrh 18, to je trochu podobné. A nyní to, tam, to vypršení té lhůty, my si myslíme, že obecně řečeno ty záležitosti v oblasti dohledu jsou komplikovanější než monetární záležitosti nebo sankce v této oblasti, která přichází ze strany ECB. A proto je podle nás legitimní, že ty lhůty, to pro, mm, že by ty lhůty měly být prodlouženy. Ovšem ta metoda výpočtu denních sankcí, které navrhuje, ECB, když to e, srovnáme s takovou jednorázovou sankcí, například to je podle nás docela komplikované. Ty denní sankce u supervizních záležitostí je 170, 13, to opravdu je eh, eh, u jednorázové platby, zatímco u monetární části je to 1,15 a proto se ptáme, proč teda nemáme stejný poměr, aby se to počítalo jednodušším způsobem. A dále se to pozměňovací návrhy kolegů. Chápu, Markuse. že by nemělo být zveřejnění sankcí, než máte možnost se odvolat, napadnout to právně. To si myslím, že je správné, protože asi bychom neměli zveřejnit sankci dříve, než jsme si jistí, že tam nedošlo k nějaké chybě a dojde ke potrestání. Přece každý se může zmílit, dokonce i ECB. Proto šestnáctku od pana Ferbera chápeme Otázka zní, pokud jsou tam nějaké právní omezení, pokud jde o to období zveřejnění těchto informací, měli bychom zajistit, aby tento pozměňovací návrh nezamizí tomu, že určitá sankce bude eh, zveřejněna, protože by to jinak bylo v rozporu s obecným pravidlem komunitního práva. To znamená, že všechny sankce by měly být zveřejněny. Možná bychom mohli nalézt nějaké znění, které by uh, sobě zachovalo ty klíčové prvky, aniž by to vedlo k situaci, eh, kde prouze, protože šlo k nějakému vypršení nějaké lhuty, některé sankce prostě nemůžeme zveřejnit, protože poté, když se obrátíte na soud, tak byste mohli zabránit zveřejnění této sankce. Pokud jsem to správně pochopil, co říkal pan Ferber, to asi nebylo jeho zájem, eh, záměrem a nebylo by to v souladu s naším legislativou společenství. Jistě ale nalezneme kvalitní kompromis, nejde o nějakou válku mezi námi, to znamená monetární politika, kapitalismu nebo něco takového, že bychom zde snad vedli takovou válku. O to nejde. A nyní ještě pan Buchenoc. Velice stručně. Já bych ještě jednou ze svého pohledu eh, chtěl skonstatovat, že opravdu správně eh, počkat s eh, zveřejněním až do vyčerpání všech právních prostředků. Pokud se nechceme vydat na nejistý terén, ostatně nemáme jinou možnost. Jedna věc je pro mě ale mimořádně důležitá. S ohledem na mezinárodní vývoj, například udělování sankcí evropským bankám ve Spojených státech. V posledních měsících eh, jsme byli svědky několika příkladů, myslím si, eh, že několika otřesných příkladů, nebo ostrašujících příkladů. Myslím si, že všichni se musíme eh, zasazovat za hlubší spolupráci v sankční politice na globální úrovni. Vím, že to není snadné. nebyl, neměl by to být žádný apel jako takový, ale myslím si, že nakonec se prostě musíme vydat tímto směrem. Jedna věc musí být jasná. Ten, kdo nejednal eh, korektně, musí být eh, po, eh, trestán. Ten, kdo páchal hřích, musí pikat, bychom tak řekli. Ale i když se jedná tedy o zahraniční pobočky v zahraničí, Eh, mm, a má to být drastická opatření, tak, aby, eh, eh, tak, tak vlastně ehm, pak se může ehm, mluvit jenom o těžko o vyváženosti a spíše o ovlivňování konkurenceschopnosti. Já myslím, že ta opatření přijat, ta sankce přijaté v nedávné minulosti by zásadně narušovaly hospodářskou soutěž a proto bychom se měli zamýšlet nad, eh, sankční, nad sladěváním sankční politiky na globální úrovni. A proto bych chtěl eh, eh, každopádně poděkovat paní zpravodajce za její práci a každopádně podporuji ty návrhy kolegy Ferbra. Very quickly Děkujeme velice rychle, prosím ještě pane kolego, protože již máme spoštění. Dobře, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ano, velice stručně. Vyslechli jsme si to, že ano, jakým způsobem ECB a jejich eh, rada se snaží podporovat evropské bankovnictví, jakým způsobem se snaží vytvořit takzvané evropské banky. Jistě jsou zde obrovská rizika s tím spojená, to, že zde nemáme zatím ještě fond k dispozici pro řešení problému, ten rezoluční fond, který by měl pokrýt alespoň to přechodné období a zároveň ten systém, kterým zatím chybí, pokud jde o garance vkladu. Náš výbor v posledním volebním období se zabýval touto problematikou, věnovali jsme se eh, těmto záležitostem. Snažili jsme se zajistit to, aby tento fond eh, pro řešení problému byl k dispozici, abychom měli dostatečné finanční zdroje, protože nám leží na srdci zlepšení, zkvalitnění systému dohledu a vytvořit skutečný dohled v rámci bankovní unie. My si myslíme, že sankce v rámci tohoto nařízení i původního nařízení alespoň dočasně, teda než bude mít dostatečné financování, by mohlo právě nám pomáhat v této oblasti, že bychom mohli pokračovat tímto způsobem a mít tyto finance k dispozici, tak aby došlo k určité konsolidaci v rámci celého systému. Čili nejde pouze o nějaké samostatné portfolio sankce, které tímto způsobem získá Evropská centrální banka s ohledem na to, že potřebujeme pokračovat naší práci eh, u budování bankovní unie, by možná bylo dobré, aby tyto sankce byly využity právě v rámci toho rezolučního fondu, toho fondu pro řešení problému bank. Dobře, děkujeme, říká pan předseda, nyní paní zpravodajka velice stručně v následujících 24 hodinách by se sešla se všemi stínovými zpravodaji, pokusím se o kompromisy, jinak si myslím, že jsme se shodli, je zde opravdu málo, málo Eh, rozdílných pohledů, čili já se pokusím o kompromisy v písemné formě v následujících 24 hodinách. Zvolíme se kredariátem nejvhodnější jazyk, pokryjeme i naše samostatné návrhy, aby byly kompatibilní, teda zajistíme to, aby to bylo kompatibilní s jednotlivými eh, částmi legislativy, nejenom CRD4, musí to být kompatibilní s SRM, s SSM, mechanismem a samozřejmě i s nařízením o zneužívání trhu, čili to všechno musíme zajistit tu konzultaci Konzistentnost v rámci tohoto systému. Jistě nám sekretariát v tom pomůže. V těch 24 následujících hodinách doufám, že dosáhneme dohody a budeme hlasovat příští úterý a doufám, že zbytek mých zpráv bude tak jednoduchý, jak se zdá být jednoduchý právě zbytek práce na této zprávě. Dobře, díka pan předseda. A zapomněl jsem ještě říct, že 11. 11. budeme hlasovat podobně jako i u aktualizace u pravidel v oblasti získání staty, statistických údajů, shromažďování statistických údajů ECB. Dalším bodem na našem programu zpráva o činnosti ECB z 2013. Děkuji, pane předsedo. Tak nejdříve v jakém kontextu přichází tato zpráva. Týká se to roku 2013 pro ECB a je konec roku 2014. Došlo k celé řadě událostí, které nastaly uvnitř ECB. A byla nám sdělena významná opatření. Jaký je kontext v roce 2013? Došlo k poklesu HDP o 0,4%, zaměstnanost 12%, ale přesto se ukázalo světlo na konci tunelu. A některé náznaky ekonomického oživení se projevovaly a to vše se posílilo v roce 2014. Kromě toho se objevily i některé tmavé mraky a kdo tvrdí, že, se, že jsme na pokraji třetí recese, ale přesto ekonomika roste. Možná ne tolik, jak bychom chtěli, ale trendy jsou pozitivní. A očekáváme, že růst bude 1,2 pro tento rok. Pokud jde o inflaci v roce 2013, která byla zaznamenána, představila 1,3 což je velmi vzdálené od cíle stanoveného ve smlouvách. Inflace by měla být nižší než 2%. Je zřejmé, že v září tohoto roku jsme byli na minimu, pokud o inflaci 2,3%. Takže my jsme velmi vzdáleni stropu, který je ve smlouvách. Pokud jde o úvěry pro soukromý sektor, vidíme, že sazby jsou vlastně negativní. Roční sazba z 2013 pro poskytování úvěrů byl minus 2,4 A jak už jsme dnes řekli, při slyšení předsedkyně dozorčí rady, až nastanou tato opatření, tak eh, trh nebude zdaleka tak fragmentován. Což znamená, že postupně se smažou rozdíly mezi členskými státy vzhledem k tomu, že sazby jsou velmi odlišné pokud jste na severu nebo na jihu. A tyto rozdíly postupně se budou stírat díky dohledu a to umožní opět nastartovat uvěrování, zaměstnanost i růst. V roce 2013 ECB mohla podniknout efektivnější kroky, co se týče právě otázky fragmentace finančních trhů. tato opatření nebyla přítomna v roce 2013 a fragmentace finančních trhů je stále přítomna. Ale přesto je třeba poznamenat, že ECB zareagovala velmi rychle a umožnila snížit zátěž na finančních trzích v eurozóně, což umožnilo obnovit důvěru v jednotnou měnu. A takto úrokové sazby se snížily a ty právně umožňují členským státům financovat svou aktivitu. A tudíž došlo ke snížení podílu rozpočtu na splacení úroku z půjček. Co se týče oživení a tvorby pracovních míst, musíme jednat společně. Měnová politika sama o sobě nás eh, nedovede k ekonomickému oživení a růstu. Měnová politika, která je expanzivní, musí být doprovázena i kroky ze strany členských států, zejména těch nejdůležitějších. Musí také docházet k většímu zapojení evropských institucí. Musíme si být vědomi současné situace. Nemůžeme klamat občany, nemůžeme jim namlouvat, že kouzelným měnovým proutkem vyčarujeme růst. To nebude stačit, pokud si přejeme trvalý růst. V červnu letošního roku Evropská centrální banka sdělila celou řadu opatření, rozpočet by měl představovat 1 miliardu euro. A tak bychom se vrátili k úrovni z počátku roku 2012, což jsou opatření, která kvitujeme, avšak opatření, která pouze nám umožní získat čas. Mezitím členské státy a evropské instituce musí podniknout nezbytná opatření, provést potřebné reformy a musíme také pokročit na cestě ekonomické integrace. Sama o sobě Evropská centrální banka nemůže řešit strukturální problémy členských států. Členské státy samo o sobě ve spolupráci s evropskými institucemi musí jednat na národní úrovni, aby vytvořili pevný základ, který umožní dosáhnout růstu a tvorbu pracovních míst v eurozóně expanzivní měnová politika sama o sobě nemůže zvýšit eh, poptávku. Takže toto opatření ECB je přechodné. A výhodou je, že členské státy a evropské instituce mohou jednat. A musíme provést celou řadu reform v oblasti rozpočtové, reformy strukturální, abychom popostrčili růst. Také vám připomenu, že ECB je naprosto nezávislá, co se týče minové politiky. To je uvedeno ve smlouvách. Chci také zdůraznit skutečnost, že existuje první pilíř z měnového hlediska a kromě toho existuje i druhý pilíř, tedy pilíř dohledu, který bude plně funkční. Je to velký krok upředu, co se týče integrace. Je to také velký krok upředu pro obnovení důvěry. Závěrem. Existuje jednotný mechanismus dohledu, který je zásadní pro zaručení důvěryhodnosti tohoto nového systému dohledu. A to jsou základní věci, které jsou v mém usnesení a jsem připraven vám naslouchat a reagovat na vaše dotazy. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo s činovým zpravodajům. Požádám kolegy, aby hovořili asi tři minuty, protože máme málo času. První Renato Soru za SAD. Děkuji, pane předsedo. Zatím jsme se ještě nesetkali. Já věřím, že se setkáme tento týden a potom vám sdělíme stanovisko až na příštím jednání. Za EKR, pan Notis Marias. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat zpravodaji za zprávu. Chci říci, že jde o něco pozorodného. Týká se to zprávy, která má 300 stránek, tedy zpráva ECB má 300 stránek a Zaznamenali jsme negativní jevy v roce 2013, ale měli bychom hovořit o růstu, který vytvoří pracovní místa a ne pouze o číselném růstu. Je třeba podniknout konkrétní kroky, abychom bojovali proti nezaměstnanosti, která dosáhla vrcholu, zejména e, v Jižní Evropě. Dochází k e, rozdílu o 5 až 16 e, mezi jednotlivými zeměmi. Podíváme se na nezaměstnanost mladých v Řecku 57%, ve Španělsku 53%, pouze 5% v Německu a 7% v Rakousku. To jsou vážné věci. Otázka deflace. I na to se musíme podívat, stejně tak jako na otázku likvidity, protože banky byly eh, financovány, dostaly miliardy euro, ale tyto prostředky se nepromítly na trhy. A jednu věc by měl pan zpravodaj mít na paměti. Jedna vážná věc. Vy jste správně řekl, že ECB v souladu s eh, ustanoveními smlouvy a s jednotlivými články smlouvy nemůže financovat vlády. Ale to neznamená, že by měla jít do dalšího extrému. Když se podíváte na procenta a současné údaje, tak vidíte, že ECB za rok 2013 vydělala 1,4 miliardy euro a z toho 900 milionů euro vydělala z obligací. Z obligací, které nakoupila na jihu Evropy a na sekundárním trhu. A tyto obligace byly tedy nakoupeny se 70% skontem, tedy obrovský zdroj zisku a, to, a z velké části je to tedy z řeckých obligací. Není možné, aby ECB nakupovala takto obligace s tak vysokým skontem a požadovala, abychom jí platili nominál. Pro Řecko to znamená, že Řecko zaplatí 10 miliard za obligace ECB, přičemž ECB zaplatila pouze 6 miliard. A tento obrovský rozdíl je čistou spekulací. Tato situace nemůže trvat. Centrální banka nemůže nadále takto fungovat. Když vidíme zisky uvedené ve zprávě a na stránce 100 zprávy ECB vidíme, že v současnosti ECB drží obligace ve výši 180 miliard euro zakoupených na sekundárním trhu, tak náš návrh je jednoduchý. ECB musí zaplatit částku kterou vynaložila na nákup obligací, aby pomohla příslušným zemím a podpořila euro. A aby tedy dostali úrok 0,5%. Není možné, aby její zisk byl tak významný při nákupu dluhopisu zemí jihu. Chci upozornit zpravodaj na tuto skutečnost, je to velmi důležité pro nás a centrální banka nám říká, že příští rok vám poskytne zisky. To není možné. Řecko dnes platí za 10 miliard obligací ECB, tak si musí půjčit a musí nakupovat u MMF prostředky a žádný zisk z toho zatím není. A to platí i pro další země. Je to systém, který je třeba podrobně zkoumat, abychom měli možnost na jiném jednání tyto věci probrat a zajistit, aby ECB sehrála jinou úlohu, protože to by poskytlo kyslík právě těmto zemím v Unii. A členské státy by měly mít možnost odkoupit dluhopisy, které, které by nebyly v té hodnotě nominální, ale v té hodnotě, jak je kupovala ECB. Děkuji. Pan Tremosa i Balceus. Nevidím kolegu? Není přítomen za Alde. Takže Gue. Marisa. Tak velmi uh, rychle, já už jsem to řekla předtím většinu. Chtěla jsem se omluvit uh, sekretariátu za prvé. Já jsem se uh, vlastně vůbec uh, nechtěla účastnit, neměla účastnit té debaty o sankcích a prostě měla jsem to prostě vědět. No. A každopádně eh, mé připomínky byly poměrně obecné. Pavlo už tady byl, asi to slyšel. Já nejsem stínová zpravodajka eh, za GUE. Eh, u některých věcech už jsem hovořila, a které se týkají té Pavlovy prezentace. Ta analýza činnosti ECB, pokud jde o měnovou politiku, tak tam nemáme příliš velký konsenzus. Jak už jsem říkala, eh, ta eh, měnová politika a její důsledky musíme, to musíme zásadně přeskoumávat. Musíme hledat ty, eh, ta slabá místa, musíme hledat úlohu parlamentu, nebo respektive takhle. Už jsem tomu vlastně hodně, hodně věnovala, tak to řeknu stručněji. První věc se týká takzvaného policy mixu. Když něco nemáme, tak nemůžeme vycházet z toho, že prostě peněžní politika bude sama o sobě efektivnější a e, přispěje e, nějak nás, nám k tomu, že nás dostane z krize, jenom proto, že politika úspor tady e, tak jako úplně nezapadá do politiky měnové. Potom druhá věc. Otázka, o které také hovořil Pavlo ta vysoce expanzivní eh, peněžní eh, politika vůbec nic nevyřeší, když se ty peníze nedostanou do reálného hospodářství a tam oni netečou. Banky nemají eh, za stolik likvidity a když prostě ty peníze nedotečou do reálné ekonomiky, tak ty banky mají spoustu likvidity. A co s ní udělají s tou likviditou? To, co umí dobře, špekulovat spekulují s ní. Takže musíme e, vyvodit e, z toho seriózní závěry. Prostě nejde to, aby tak to pokračovalo. Gracias. Gracias. E, agradezco al, al ponente el trabajo, la exposición. Um, tres ideas centrales y luego algunos comentarios eh, eh, muy brevemente. Děkuji zpravodaji. Několik poznámek. Za prvé, v posledních letech ECB jednala špatně a pozdě není možné to svádět pouze na eh, řídící výbor, ale je třeba se podívat na chybné kroky ECB. Další věc, která jasně vysvítá a která není v tomto návrhu, co se týče kontroly cen, tak ECB nedělá svou práci, to je jasné, je třeba to říci. Nerespektuje svůj mandát. Za třetí, ve zprávě bychom se měli zmínit o změně scénářů. Jak vyplývá s prohlášením Jackson Hole. To je další věc, kterou bychom měli zmínit. Jak řekla Marisa, to je zásadní. Posílit další věc. Měli bychom mít analýzu, abychom věděli, jak je možné, že první aukce nebyla úspěšná. Vím, že to bylo v roce 2013, ale Standing for Landing také vznikl v Británii v roce 2013. Jsou to velká rizika pro veřejné rozpočty a pro subjekty, které působí v eurozóně. Musíme se soustředit na to, co nebylo učiněno. Proč nevést expanzivní politiku jako u jiných centrálních bank? Všichni víme, nakolik bylo obtížné, aby státní rozpočty čelily situaci vzhledem k tomu, že vlastně ty půjčky přišly velmi pozdě a zpravodaj ze Španělska ví, kolik to stálo na úrocích a ví, kolik to ještě bude stát. Musíme vědět, co udělá ECB a srovnat to s činností centrální banky ve Spojených státech, kde byla prováděna expanzivní politika. A v bodu 15 je třeba říci, že bychom měli omezit motivační opatření. Body 15 a 17 musí být přeformulovány. Několik dalších poznámek. Měli bychom se také zabývat právními restrikcemi, které souvisejí s činností ECB. Vše není možné pouze přenechat eh, radě guvernérů. některá mimořádná opatření jsou mimo komunitární rámec. Má skupina má obavy, pokud jde o pro program demokratizace kontroly ECB. To není vůbec dostatečné. Rada guvernér rozhodla o tom, že bude zveřejňovat svá rozhodnutí, to je skvělé, ale měla by také reagovat na zprávu Evropského parlamentu. Nezávislost platí oběma směry. ECB v tom, co říká a v tom, co dělá, ovlivňuje strukturální reformy, ale vše, co se týká strukturálních reform, není v kompetenci ECB. Víte dobře, že ECB může podmínit poskytnutí úvěru podle libosti. Podívejte se, co udělal Triše a jak, jak jednal se Zapaterovou vládou. To bylo naprosto skandální. Konečně dohled. To je menší zlo, že to provádí ECB, nedochází k konfliktu zájmu, ale mělo by to, měl by to dělat nezávislý orgán a to je třeba, na to je třeba změnit smlouvu. Děkuji. Skutečně, po Štrasburku jsme měli čas na diskusi s kolegy, ale já bych uvítal, kdyby bylo možné o tom ještě hovořit jednou, ale sdělím vám své první myšlenky k této zprávě a také k diskusi, kterou jsme právě zde vedli. Velmi si vážím vyjádření zpravodaje. Ekonomická situace se značně změnila, některé sociální parametry také. Úroveň nezaměstnanosti se zvýšila v některých členských státech a znamená to, že se musíme všichni starat o tyto otázky, o nezaměstnanost, nezaměstnanost mladých, růst v některých zemích, míra relativní chudoby. Velký počet rodin překročil úroveň relativní chudoby a měnová politika sama o sobě nezvrátí tento trend. A chtělo by to, abychom tak či onak znovu nastartovali Evropu. Avšak pokud měnová politika nestačí, musíme nalézt jiné politiky. A to nejen v oblasti strukturálních reform, ale také u politik rozpočtových. A pokud tyto politiky nemají možnost spadat do svrchovanosti členských států, díky fiskálnímu kompaktu, který je třeba dodržovat, kdy už není možnost financovat velké veřejné politiky skrze deficit spending, abychom oživili poptávku. A v takovém případě by někdo se měl pokusit nastartovat investice a důležitý prvek v naší debatě s Junkrem bude požadovat projekt velkých evropských investic v rozsahu 300 miliard. I když Juncker řekl nedávno v Štrasburku, že tyto nové investice budou prováděny bez zadlužení. Ovšem to nevím, jak je to možné. Otázkou tedy je, zda využijeme bez zbytku soukromý sektor pro takové investice. My si myslíme, že je nezbytné mít velký program investic, abychom oživili poptávku a oživili zaměstnanost. A Evropská centrální banka se nedávno mm provedla celou řadu odkupů a mohla by, ECB mohla i odkupovat eh, cené papíry EIB a financovat takto eh, soukromí i soukromé i veřejné investice v Evropě. A Evropská centrální banka eh, by měla oživit poptávku skrze investice. Růst nepřijde jenom ze strukturálních reform v jednotlivých zemích. Já souhlasím s kolegy, Bod 16 eh, tohoto návrhu stanoviska mě nepřesvědčuje. Myslím si, že měnová politika nestačí, ale je příliš brzy na to, abychom to všechno škrtli. Než se Evropa dostane ke 4% růstu jako v USA, tak myslím, že budeme muset ještě počkat, než dostaneme podobného výsledku. A já jsem o tom hovořil nedávno s kolegy. Bundesbank vydala státní dluhopisy na 1,2 takže tam bude nízká míra inflace a nízká nízké úrokové sazby a dlouhodobě v rozpětí 30-40 let v takových situacích bychom všichni měli být znepokojeni a měli bychom eh, dbát na nastartování mechanismu růstu. Jak už jsme o tom hovořili v posledních měsících v Bruselu. A konečně myslím, že bychom měli také dřív či později zvážit eh, zajímavé téma pro ekonomii v Evropě. Tedy ECB má daný mandát pro stabilizaci úrovně cen. Avšak nikoli stabilizace směných kurzů, na rozdíl od Spojených států nebo jiných zemí. Takže směné kurzy jsou poměrně vysoké, tím trpíme a nejsme konkurenceschopní. A konečně se to týká jenom 18 zemí eurozóny, ale i my máme ten směný kurz a celá řada ekonomů a analytiků uvedla, že díky jednotnému směnému kurzu hodnota eura je vysoká pro určité země. A u jiných zase ta hodnota je relativně nízká pro ty země, které jsou méně konkurenceschopné. A tato diferenciace, kterou nemůžeme vlastně směřovat ke konvergenci, protože neexistují stejná pravidla jako pro SME, který se zhroutil v roce 1994. Takže jediný mechanismus konvergence je interní devalvace a vlastně zvyšování relativní míry chudoby. To je ústřední motiv a ústřední téma pro Evropskou centrální banku zajistit koherentnost ekonomik, které koherentní nejsou. a dochází k chudnutí celých regionů a významného podílu evropské populace. A já bych chtěl o tom hovořit s pravodem i v celé naší skupině a to bude základem našeho stanoviska. Děkuji a nyní uděluji slovo panu zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. A děkuji mnohokrát kolegům za jejich eh, příspěvky a za vysvětlení, které zde dnes podali. Já bych začal mm, tím, že odpovím eh, socialistickému kolegovi, panu Eserovi. Nikdo tady neřekl, že eh, musíme eh, vést reformy ohledně měnové politiky, tak abychom vytvářeli růst. Ano, potřebujeme investiční plán, to je pravda a je pravda, že země, které jsou nejlépe situované, by měly eh, provádět takovou fiskální politiku, která je v, eh, jako expanzivnější, ale eh, to není nic, co by tady předseda ECB už neříkal dříve. A já bych určitě nebyl proti. A jak říkala Marisa Matias, je třeba politický mix, Ono nejde jenom o monetární politiku a o reformy, jedná se o mnohem inkluzivnější přístup, který zohlední některé ty další věci, o kterých jsem hovořil. Hovořili jste o bodech 15 a 16. Naznačili, že eh, tady eh, bude odstup od eh, té stimulační politiky. A to samozřejmě nemůžeme udělat, ale sam, také tady nemůžeme mít eh, scénář, eh, kdy eh, si myslíme, že stimul a nekonvenční opatření tady budou navždy. Musíme si uvědomit, že takováhle opatření jsou jenom časově omezená. A že nakonec, kdyby to trvalo příliš dlouho, tak by to mělo opačný efekt. Chceme, aby ECB si uvědomila, že je třeba nalézt eh, rovnováhu mezi eh, rizikem stažení té politiky stimulace a jejím eh, zachováním. Takže tady víceméně upozorňujeme na riziko předčasného její omezení, a, ale také na eh, riziko jejího nekonečného eh, protahování, což by mělo opačné účinky. Eh, s panem Gonzálesem. Tak tam k tomu bych řekl, že potřebujeme znát samozřejmě ta příslušná makroekonomická čísla, ale musíme také tvořit pracovní místa, na tom se asi shodneme a o to té zprávě jde při mnoha příležitostech. A musíme si uvědomit, jaká část vytváření pracovních míst může eh, být ovlivněna monetární politikou. Já si myslím, že to je poměrně omezené, když eh, vnímáte eh, měnovou politiku jako poměrně izolovanou věc. Potom tady s kolegyní Mulisy, já souhlasím, je třeba mít správný politický mix, použít všechny prvky, které povedou k růstu, takže nejenom monetární politiku, ono, eh, všechny hrají důležitou roli a tato eh, zpráva by měla eh, zdůraznit, jak důležité to je. K tomu, co říkal kolega za zelené, pan Otason. ECB toho udělala příliš málo, příliš pozdě. Nejde ale o to, že to udělala příliš málo, příliš pozdě. Ano, nešlo jenom o ECB ECB to udělala příliš málo, příliš pozdě, protože další činitele také činili málo. Oni, eh, vlastně ECB, že neplní svůj mandát, no určitě jsme daleko od eh, stanovených cílů ve smlouvách, například pokud je o inflaci. A potom panu Otasonovi. Tam byly určité pochybnosti ohledně bodu 15 a 16. Ty by se opravdu měly vyjasnit a já bych je rád vyjasnil v souladu s tím, co bylo řečeno. Myslím, že takto jsem zareagoval na ty hlavní věci a každopádně bych chtěl říci, že bych mm, byl velice rád, kdybychom se eh, mohli o tom pobavit formálně i neformálně a byl bych rád, kdyby ta zpráva získala co nejširší koncensus, protože to je jeden z našich hlavních cílů. Děkuji, tím můžeme uzavřít dnešní zasedání, říká pan předseda. Připomínám, že lhůta pro podání pozměňovacích návrhů je stanovena na 11. listopadu. Projednání pozměňovacích návrhů proběhne 8. prosince a ten týžden budeme hlasovat na výboru. Děkuji vám. A tímto končím zasedání a uvidíme se zítra dopoledne a budeme eh, hlasovat na začátku, takže prosím přijďte včas.